Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Není tady příliš mnoho poslanců. Není zde příliš mnoho poslanců, ale myslím, že bychom měli začít. Máme na pořadu pár zajímavých bodů, ale Dovolte, abych vám předtím řekl několik formálních věcí. Rád bych, vám nejprve, eh, rád bych vás nejprve upozornil na to, eh, že eh, toto zasedání je přenášeno Eh, je zaznamenáváno a vysíláno tedy. Eh, dále bych rád upozornil na to, že eh, záznam schválení zápisu schůze ze 27. a 28. října, tedy že tento zápis je k dispozici, byl vám rozeslán a doufáme, že je v pořádku, ale vidím, že pan Van Nistelrooy se hlásí k pořadu jednání. Prosím, máte slovo. Pane, pane předsedo, děkuji vám. První boj na pořadu jednání je pořad jednání a já si myslím, že bychom zde se mohli dát rychlý bod 8 nebo podívat se na něj. Je to eh, eh, zvláštní otázka, kterou komisi pokládá Keith Taylor, já ho zde nevidím. A Máme k tomu odpověď komise, která je v materiálech, takže všichni vědí, prosím, že komise odpověděla už eh, koncem eh, října, takže se tedy ptám, proč tady máme eh, komisi znovu, takže to je k pořadu jednání a potom bod 15. Tím je návštěva z Francie, to je v pořádku, že přicházejí, ale možná bychom mohli plánovat e, tak lépe, když plánujeme takové věci jako mini slyšení se skupinami tak a někdo přijíždí, jako třeba návštěva z Paříže, tak bychom to měli vědět e, předem. E, pokud máme takovou eh, slabou agendu, že ji můžeme vyplnit jenom pár věcmi jako těmito, tak bychom možná nemuseli zasedat tři dny, ale jeden den s plnohodnotnou agendou. Takže moje, můj první návrh je vyškrtnout eh, bod číslo 8. Ano, hlasí se k tomu někdo další, také k pořadu jednání, prosím. Já nemám jistotu, zda bod číslo 8 by normálně byl na pořadu jednání, ale jsem si jist, že e, odpověď, kterou dala komise, je v pořádku. E, pro Spojené království je to velmi důležitá věc a myslím si, že by to mělo být důležité i pro jiné státy Evropské unie, protože e, takové velké firmy jako Twinings odcházejí ze zemí jako Evropská, jako, jako je Spojené království a odpověď, kterou dala komise, není vyhovující a proto je Eh, dobře, že se tomu věnujeme. Mohu odpovědět, že to je absolutně v pořádku, ale to, co dáváte na pořad jednání, máme spoustu otázek, na které nedostaneme odpověď do tří eh, týdnů. A eh, je, ptáme se tedy znovu a my nech, vlastně nafukujeme eh, ten svůj pořád jednání. Takže je tady otázka, dobře, delokalizace je významná věc a předseda eh, možná o to má velký zájem. Eh, to ale není otázka, ale otázka je, zda máme takto nafukovat svůj pořad jednání. Myslím si, že nemáme. Dobrá, takže bod číslo 8. Z procedurálního hlediska si myslím, že to je opravdu nešikovné mít ho takhle zařazený na pořadu jednání. Ale současně dávám zapravdu eh, eh, kolegovi, který eh, říkal, že písemné stanovisko komise k této věci, že zdali tedy tam natekly evropské peníze do toho přesouvání pracovních míst, míst nebo přes, eh, přesouvání eh, provozovny. Já si myslím, že to nebylo zodpovězeno řádně, že je potřeba to zařadit na pořad jednání eh, mm, nebo je potřeba o tom diskutovat, ale my už jsme o tom diskutovali, čili z toho důvodu můžeme ten bod číslo 8 opravdu vyškrtnout. Čili má někdo něco proti tomu? nemá, takže můžeme takto postupovat. Dobře, takže ještě se vrátíme k bodu číslo 15. I tady musím říci, že jsem byl poněkud překvapen, že tento bod vůbec byl zařazen na pořad jednání. Lambert van eh, Nistelrooy, eh, i tady jde o procedurální otázku. Ta skupina byla pozvána, ty, i ti lidé přijedou, takže eh, my je nemá, nemůžeme je nechat stát venku na mrazu, že jinak to nejde, ale příště, ano, příště bychom měli být dříve informováni, to je pravda. Dobře, děkuji vám takže můžeme pokračovat s naším eh, pořadem jednání a podívat se na bod číslo 3, to je, eh, jsou sdělení předsedy, eh, tedy paní předsedkyně Hypnerové. V podstatě jde jenom o to, že schůzka ministrů Právě slyším, že paní Hybner jakmile eh, dorazí, tak eh, nás eh, o tomto tématu bude informovat. Takže další věc, další bod pořadu jednání a to je číslo čtyři. Tady na ten jsme se připravovali intenzivně na tento bod. Jedná se o téma strategie EU pro začlenování Romů. Tady bych rád požádal pana zpravodaje, aby nám představil svůj návrh stanoviska. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v první řadě bych rád řekl, jak důležité je se sledovat otázku romské menšiny z evropského hlediska. V Evropě že je, žije 12 milionů Romů, značné množství těchto lidí žije v chudobě nebo v hluboké chudobě a v podmínkách ekonomického a sociálního vyloučení. A politikové polit, eh, v Evropě využívají spíše zneužívají romské otázky k populistickým cílům. Žijeme v Evropě bez hranic, v Evropě, v Evropě bezpečnosti a svobody a e, nejsou e, v tomto případě žádné hranice. Ale já si myslím, že opatření v Evropské unii by měla být synchronizována, nebýt jenom národní. Mám určité konkrétní návrhy v, tom, v e, a čekám také na vaše myšlenky. Například otázka bydlení. V roce 2010 Evropská unie eh, rozšířila eh, možnosti bydlení pro marginalizované komunity, dělala zvlá- eh, soustředila se na Romy a repriorizovala toto bydlení z Fondu pro, Evro- pro regionální rozvo- rozvoj ve výši 2 Dosud se ještě tato možnost nevyužila a to je tedy důvod, proč se tím zabýváme eh, teď v členských státech a proč jsou členské státy a komise přesvědčeny o tom, že jsou tato opatření nezbytná. Dále je možnost doplnit eh, akce Eh, na národní úrovni a eh, v zájmu začlenění a pomoci nejzranitelnějším skupinám. Jde především tedy o eh, takzvanou inženýrskou infrastrukturu, komunikace a tak, a tak dále. Ale abychom fungovali efektivně a abychom je naučili Eh, lovit ryby a nejim dali rybu, tak musíme vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí a proto, aby přijímali eh, pracovní místa, která nabízejí takzvaní pracovní mediátoři. To se týká především dlouhodobě nezaměstnaných. Dostal jsem dopisy od Romů samotných i od romských organizací, ve kterých mě žádají, abychom o nich nehovořili jako o sociálně zranitelné skupině, ale e, o skupině, na kterou je třeba se zaměřit ve smyslu začlenění. A na úrovni Evropské unie tedy potřebujeme mít mechanismy, které budou efektivní a umožní e, zajištění míst a veřejných služeb pro Romy. Eh, pozitivní eh, diskriminace je jednou z možností, protože začlenění Romů není jenom morální odpovědností, ale i ekonomickou nutností. Pokud nebude existovat úplná integrace Romů, eh, budeme hovořit je pořád jenom o charitě každý eh, bude mít, eh, má mít výhodu eh, z lepších pracovních míst a z jejich nabídky. A tyto nabídky se musí zaměřit jak na menšinu, tak na většinu. Integrace Romů je jeden z velkých cílů maďarského předsednictví a strategie EU 2020 je, to má také ve svém programu, především pokud jde o zaměření na školní děti a chudobu. Zde nejde ani tak o odpojení této myšlenky od kriminality, ale od výhod, které budou vyplývat především ze vzdělávání, které zamezí sociálnímu vyloučení. Takže se zaměřujeme na školy, eh, protože eh, eh, romské dívky, které chodí do školy, odkládají mateřství o jeden rok nejméně. Takže eh, programy, které bojují proti diskriminaci, už existují a budou eh, vyvíjeny i po roku 2013. Dnes čekám i na naše, vaše další návrhy, jak co nejlépe koordinovat tuto činnost na evropské úrovni ve prospěch Romů v Evropě a my jsme podali zprávu z vlastní iniciativy a tato zpráva našeho parlamentu může sloužit jako určitý návrh pro komisi i pro radu, které můžou na jejím základě vytvořit legislativní návrhy pro rok 2011. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kovačiči. To je velmi citlivé téma a my jsme se už, eh, my už víme, že Evropa tady má větší potenciál a mohla by se do tohoto tématu více, eh, více zaangažovat. Pan Van Nistelrooy. Pane předsedo, děkuji vám. Já bych eh, rád poděkoval panu Kovačičovi za jeho stanovisko a za to, jak se k němu vyjádřil, panu Kovačevovi. Samozřejmě Eh, to spadá do oblasti regionální politiky a jejich nástrojů, ale já bych eh, rád, aby to bylo jaksi ostřeji naformulováno směrem k Evropské komisi a směrem ke členským eh, a nikoliv k členským zemím. Já bych se rád zaměřil na to, co tady máme pod bodem číslo čtyři. Vy víte, že na začátku tohoto roku Eh, bylo vydáno nařízení týkající se eh, mimořádně ohrožených skupin obyvatelstva eh, s kolegou Orgoňkem jsme vydali, podali písemný dotaz a ten už byl zodpovězen tento týden, e, ale nebyl zařazen na pořad jednání. No dobře, to nechám stranou, jde o jeho obsah. E, v tomto kontextu, cituji z, toho, z té odpovědi, znamená e, skutečnost, že doposud v souvislosti s tímto nařízením nebyly pozměněny žádné op- Mm, žádné programy, že tedy došlo k nulové, nedošlo k žádnému využití v žádné zemi. V dubnu 2011 se rozhodla komise, eh, že eh, eh, budou Mm, že by měly být v tomto termínu podávány návrhy v souvislosti s evropskými prostředky, které jsou pro tyto programy k dispozici. Tedy uh, umím si představit, že rok 2010-2011 jsou ztracené roky a pak musíme předpokládat, že se asi zřejmě začínáme eh, jak jaksi mm, točit v kruhu, protože máme spoustu možností, ale na členské státy nikdo netlačí. komise eh, v nedávné době navštívila Rumunsko a tam jsou například starostové různých měst, eh, kteří eh, zvládají mm, zavádět zajímavé projekty i v souvislosti se školním vzděláváním a opatřováním nebo vytvářením pracovních míst. A proto já se ptám, proč my nejsme schopni v souvislosti eh, s Rumunskem, kde eh, evidentně mm, je příliš málo kapacit eh, pro absorbování těchto peněz. Bylo tam využito jenom 10% těch disponibilních prostředků, proč Eh, neřekneme, musíme na to jinak. Proč to začneme prověřovat s tím, že nějaký plán vytvoříme až v roce 2011? Já myslím, že takhle to nejde. Myslím, že musíme eh, se zaměřit na komunikaci mezi Evropskou unii a členskými státy, protože jestliže jde o Romy, kteří z 90% eh, žijí v takových obydlích nebo v, na určitých místech, kde měli bychom eh, využít prostředky, které jsou k tomu k dispozici. Pokud je tomu tak, že mm, nefunguje kofinancování, tak bychom měli navrhnout asi něco takového, že v těchto případech lze kofinancování ehm, tedy eh, vynulovat, nasadit jako nulové. Eh, tadyhle to vyjádření se mi zdá příliš slabé. Děkuji. Děkuji vám, pane Van Nistelrooy, a slovo má pan Kadek.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 navrhovateli za práci. Fakt je, že my jsme byli s tímto problémem konfrontováni a jsme rádi, že integrace Romů je otázkou, které se věnuje eh, té na evropské úrovni. úrovni. Je třeba, aby Evropská unie přijala iniciativu týkající se především kočovných populací. Je důležité mít možnost financovat programy bydlení marginalizovaných komunit, ačkoliv, jak řekl náš kolega a můj předřečník, dostupné prostředky se nevyužívají dostatečně a bylo by eh, dobré stimulovat především rumunské přátele, aby tyto fondy využívali. Přesto všechno systematicky ve vztahu k Romům realizujeme politiku jejich usídlení, takzvané sedentarizace, ale kočovný způsob života stále zůstává typickým prvkem kultury Romů a neměli bychom to spochybňovat. Integrace Romů nemusí mít nutně formu změny jejich způsobu života eh, a eh, to, že se usadí členských státech existují různé rozdíly a je důležité, aby se respektovaly podmínky jednotlivých zemí. Je třeba najít rovnováhu, ale neměli bychom to dělat na úrovně karikatury protože už několik týdnů a dokonce měsíců se takovýmto karikaturním způsobem zobrazují Romové i země, které je přijímají, především Francie. Děkuji, to je všechno. Děkuji vám za váš názor a nyní má slovo paní Sanchez Schmidt. Je tiens m'associer à mes collègues pour remercier le rapporteur de Eh, pane předsedo, já bych se chtěla připojit ke kolegům a poděkovat navrhovateli za práci. Byla bych ráda, kdybychom mohli lépe využít v tomto tématu finančních prostředků, které máme k dispozici. Eh, to je realita a je to závažná věc protože jde o velmi velké částky, především pokud jde o bydlení, ale také o vzdělávání, kulturu, zaměstnanost a tak dále. Teď hovoříme o prostředcích z Evropského sociálního fondu. Domnívám se, že by bylo možné zmobilizovat snahy o zjištění Eh, důvodů, proč se nedostatečně využívají tyto prostředky. Hovořili jsme také o informovanosti a o komunikaci. Fakt je, že mnohé místní orgány nebo orgány místní samozprávy ve Francii, ale i v zemích, jako je Rumunsko, Bulharsko a další, eh, tak v těchto zemích jsou partnerské organizace či združení, která spolupracují s romskou populací a prostřednictvím těchto partnerů bychom mohli upozornit místní samozprávy, bychom mohli využít na lepší eh, používání evropských fondů. Vím, že to dnes ještě nefunguje, alespoň v mojí zemi to nefunguje. Především pokud jde o využití fondů na bydlení a proto musím apelovat na své partnery, aby využívali tyto prostředky a musíme také mobilizovat meziregionální fondy. A tímto způsobem se snažit zajistit výměnu eh, praxí, platform i informací, které dostatečně nevyužíváme. Děkujeme. Děkuji za tento příspěvek a slovo má pan Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, aș dori... Děkuji, pane předsedo. Rád by přidal eh, pár myšlenek k, této, eh, k tomuto tématu romské otázky nejenom v Rumunsku, ale i jinde, pokud jde o návštěvu delegace v Rumunsku a e, pokud jde o to, co viděla v západním Rumunsku především. E, tam jsou projekty, které se zaměřují na romskou populaci a zaměřím, začnu otázkou, na kterou ještě v Rumunsku nebylo odpovězeno e, proč neznáme přesné číslo romské populace čísla nebo odhady se velmi liší, liší se o miliony. A z naší zkušenosti západního Rumunska si myslím, že není možné odhadnout přesněji, počet Romů, protože chtějí být integrováni a to je třeba vzít v úvahu, protože řada Romů si přeje být, si přeje se integrovat a takovýto Romové se potom eh, nepovažují za Romy. A otázka, proč už o sobě neříkají, že jsou Romové, ji spočívá v tom, že chtějí být plnoprávnými členy národní komunity, a ne, necítí mm, se vyčleněni. Ale eh, většina eh, romské populace v Rumunsku je stabilní, to znamená nekočovní, jejich 90 A potom malá menšina, jenom tak těch 5 až 10 jsou kočovní Romové. Velmi malá část z nich jsou a teď nechci říci eh, zločinci nebo prostě, že překračují eh, zákony. Fakt je, že eh, Romové v Rumunsku se nedopouštějí závažných trestných činů, ale takových těch malých. My jsme dokončili projekt pro romskou populaci a myslím si, že řešením romské otázky je e, školní docházka e, plus práce plus slušné bydlení. A otázka je využívání fondů. Souhlasím s vámi, že bychom mohli vyvinout větší úsilí pro lepší využití e, prostředků, které jsou k dispozici a odstranit byrokracii pro možnost využití těchto peněz. Projekt, který proběhl v západním eh, Rumunsku, tak v rámci tohoto projektu se eh, postavilo 280 bytů. Bylo to, eh, je to bydlení pro, tisí, pro více než tisíc lidí a většina peněz se použila z místních prostředků a byla zde minimální byrokracie máme tam e, starostu, který využívá a umí využívat evropských peněz. E, takže zjednodušené využití fondů na projekty zaměřené na romskou populaci e, je nezbytná věc. Samozřejmě musíme vycházet z toho, že je třeba mít mechanismy na kontrolu využití těchto prostředků. Pokud jde o integraci, Romové v té oblasti, odkud já pocházím, nemají problémy s tím, aby našli práci. Jsou tam nadnárodní společnosti, ve kterých pracují stovky Romů. Ze, eh, je z 1400 zaměstnanců jedné společnosti, jich 700 je Romů a někde to procento je ještě větší. Takže integrace pro mě znamená eh, školní eh, docházka, eh, integrace a e, práce a slušné bydlení, aby se začlenili. Děkuji vám. Děkuji, pane Matulo. Paní Smolková. Děkuji pane předsedo i pane místopředsedo. Asi před dvěma měsíci jsme za naši frakci socialistů a demokratů navštívili východ Slovenska, bylo nás celkem pět. Ví se, že Slovensko je zemí, kde je hodně Romů a jsou také problémy. Já sama jsem z Košic, kde máme neslavné sídliště Luník 9, ale máme tam také mnoho vesnic, kde koncentrovaně žijí Romové. Navštívili jsme zejména několik vesnic, kde jsou pozitivní výsledky, kde se Romové začlenili během pěti let. A tady souhlasím s kolegy, to ukazuje, že spolufinancování fondů zejména Evropského fondu regionálního rozvoje na bydlení, ale také Evropského sociálního fondu, se musí koordinovat. Je třeba vyvinout tlak na národní vlády, aby postupně přenášely odpovědnosti a kompetence na nižší úrovně, na primátory a na starosty. Jednoznačně se ukázalo, že tam, kde primátor i starosta se starají a využívají všechny prostředky, tam problémy nejsou. Byli jsme ve vesničce, kde bylo 30 Romů, byli jsme ve vesnici, kde bylo 300 Romů. Před pěti lety si vlastnoručně své pomocí vybudovali rodinné domky a ty domky jsou po pěti letech nepoškozené, jsou jako nové. Děti nejsou záškoláci, chodí do školy a je tam ještě třetí sektor pro mimoškolské aktivity romských dětí, kde se Romové začlenují. Obyvatelé v té vesnici neví, co je to romský problém. Takže máme pozitivní příklady, ale máme také vesnici, kde jsou tři tisíce Romů a ta spolupráce tam je taková, že střední školy přímo v těchto vesnicích vytváří svá vyučovací střediska, tak aby Romové přímo v této vesnici se vyučili ať na zedníka, truhláře, tesaře, děvčata na švadleny a podobně. Takže pozitivní příklady máme, ale musíme tlačit na národní vlády, aby přenesly kompetence na starosty. Zatím jsme zjistili tam, kde starosta a primátor se starali, tam problémy nebyly. Děkuji. Jan Březina. Děkuji za slovo. Já bych chtěl přidat eh, k těm podmínkám pro eh, úspěšnou integraci Romů ještě jednu. Z našeho vlastního příkladu eh, se ukázalo, že velice důležité je předškolní vzdělávání romských dětí. No, no, no translation. Aha. Uh, no, uh, Vzhledem k tomu, že není překlad z češtiny, pokusím to anglicky, ale my tlumočíme, kolegyně tlumočí do Němčiny, takže všechno bylo v pořádku. Ano, ale může to být česky? Může, pane poslanče, může? Jednou, ještě jednou ve svém vlastním jazyce. Máte překlad? Takže eh, velice důležitou eh, součástí toho, aby se Romové mohli úspěšně integrovat do společnosti je hlavně předškolní vzdělávání dětí. Eh, já jsem z České republiky, z Olomouckého kraje a tam přes deset let probíhá velmi úspěšný projekt romské dětské školky Kamoro. Eh, děti jsou totiž vzdělávány v českém jazyce a velkým handicapem romské menšiny je to, že ty děti přicházející do škol prostě a jednoduše neznají dostatečně český jazyk eh, rovněž jejich, eh, jejich normy chování jsou trochu jiné, než eh, jsou normy většinové společnosti. To znamená, eh, předškolní vzdělávání po dobu jednoho nebo dvou roků, ke kterému jsou rodiče motivováni, vede k tomu, že dnes už tato školka, kterou prošlo velmi mnoho romských dětí eh, má eh, své úspěšné absolventy, kteří všichni absolvovali eh, plný cyklus základního vzdělávání a drtivá většina z nich teď končí na středních školách velkou překážkou integrace romů do společnosti je totiž nedostatek vzdělání. Eh, tady tento nedostatek jim jsme povinni jako většinová společnost v první řadě pomoct překonat. Eh, pakliže jsou eh, vzdělaní středoškoláci nebo i vysokoškoláci není problém s jejich začleněním na trhu práce. A to je třeba v České republice věc, eh, která je limitující, protože z romské populace velké procento nesežene práci právě v tom smyslu eh, toho vzdělanostního handicapu. Děkuji za pozornost. Ja, danke für diese Worte. Děkuji za tento příspěvek. Ještě paní Dančila. În primul rând aș vrea Chtěla bych v první řadě poblahopřát eh, navrhovateli za přístup a chci říci, že v mnoha evropských zemích je spousta problémů s Romy je to jedna z nejvíce znevýhodněných menšin v Evropě. Jsou v celé Evropě a proto jejich problémy jsou problémy nás všech a musíme se snažit je řešit s použitím společných mechanismů. Národní vlády samozřejmě jsou velmi odpovědné za používání eh, norem nebo za eh, použití předpisů, které umožní řešení nebo zlepšení situace této znevýhodněné populace. Tato opatření musí mít stálý dopad na snížení rozdílu mezi romskou populací a zbytkem populace, pokud jde o vzdělání, pracovní příležitosti a bydlení a Evropská unie a členské státy budou a měly by pokračovat v hodnocení svých politik zaměřených na Romy. Pokud dopad těchto politik je efektivní, eh, pořád ještě jsou oblasti, kde jsou problémy s romskou populací a jsem přesvědčená o tom, že bychom se měli více zaměřit na vzdělávání, dále na bydlení a na integraci romské populace. Děkuji a ještě se zeptám komise, zda se chtějí vyjádřit. Ano, děkuji vám, pane předsedo. My se tomu věn... já, při... já jsem z DG Employment a jsou tady i kolegové, kteří zaměřují se, soci... se zaměřují na sociální otázky a jsou zde kolegové z DG Regio. Tato otázka je opravdu eh, relevantní pro eh, eh, to, aby se Romové začlenili. Komise se tomu věnuje, komise a rada ministrů uh, si uvědomují, že téma začlenění Romů je společnou odpovědností Evropské unie a jednotlivých členských států a proto potřebujeme více kompetencí pro začlenění Romů. Romská populace je heterogenní jsou zde eh, kočovní Romové, nekočovní Romové, to, čemu se říká eh, cestující eh, Romové a tak dále, mají, eh, ta romská minorita není kompaktní, má nejrůznější eh, představitele, má nejrůznější formy. Mm, zástupci Evropské unie je studovali, byla snaha sledovat velikost romské populace, E, někteří vystoupili i nešťast, představitelé Evropské unie vystoupili i nešťastným způsobem, nechce se k tomu vyjádřit. Začlenění Romů má náklady pro společnost a dále je zde obrovská ekonomická příležitost pro Evropskou unii, která by vyplývala ze začlenění Romů. E, toto se objevuje ve zprávě a chtěli bychom to zdůraznit. Evropská komise v roce 2008 zhodnotila všechny nástroje, které členské státy mají k dispozici pro začlenění, včetně nástrojů pro financování a na radě ministrů se hovořilo o tom, že správné nástroje jsou na evropské úrovni. Je třeba je jenom efektivněji využít na národní a především místní úrovni. Jde o strukturální fondy především na pomoc členským státům a obcím pro lepší využití formu Evropská komise přijala řadu iniciativ, například loni v Maďarsku, letos v Rumunsku a příští rok na Slovensku a v Bulharsku. My jsme také eh, eh, vytvořili sdělení komise týkající se romského začlenění, kde hovoříme o nové možnosti využití fondu pro eh, rozvoj návrhu hovoříme tam o integrovaném post, eh, postoj přístupu, který bude zahrnovat také vzdělávání a zaměstnanost. Jak víte, komise teď studuje, jak členské státy využívají fondy, především strukturální fondy. Členským státům jsme rozeslali dotazníky, teď studujeme eh, odpovědi a eh, budeme a, a zvláštní pracovní skupina Task Force se tím bude zabývat eh, za několik měsíců. Příští rok, začátkem příštího roku, budeme pracovat na romské strategii a jedním z nejrelevantnějších nejrelevantnějších cílů strategie 2020 máme i začlenění Romů zapojení této otázky eh, do reformních otázek. Takže samozřejmě využíváme k lepšímu využívání strukturálních fondů v tomto programovém období i v příštích zpravodaj chtěl, aby se pracovalo na, antidis, na, na, na, na dalších programech, aby se využívaly stávající programy antidiskriminace a zlepšení eh, podmínek pro Romy a myslím si, že všichni půjdeme touto cestou a děkuji zpravodaji za jeho úsilí. Děkuji paní Pajk a zdám se pana Kovačova, zda chce něco k tomu dodat. Ano, děkuji paní předsedkyně. V první řadě si myslím, že musím poděkovat všem kolegům i komisi za příspěvky. Je jasné, že to je velmi heterogenní populace a nemáme jedno řešení, které by vyhovělo všem. Nejsem moc rád, že jsem slyšel, že není skutečná synchronizace nebo že všechny zainteresované skupiny se k tomu nestaví stejně. Například takže za maďarského předsednictví Evropská komise pa, i parlament se budeme muset zaměřit na synchronizaci akčních plánů. Měli jsme dekádu eh, pro začlenění Romů, eh, dále je politická vůle pro integraci, ale výsledky eh, jsou malé. A myslím, že tedy musíme najít efektivnější způsob eh, podpory začlenění Romů musíme jednat pragmaticky, nikoli byrokraticky. Jak říkal pan Matula, je třeba zjednodušit. Já jsem pro zjednodušení a pro e, zmenšení zásahu e, v rámci Evropské unie a zjednodušení e, čerpání fondů pro bydlení především. A pokud je možné stavět domy z místních prostředků, je třeba to dělat takto a nikoli spolufinancováním. To, co říkal český kolega, o školní docházce, to s ním plně souhlasím, protože aby se romské děti mohly plně integrovat, eh, musí hovořit stejným jazykem jako většina. A obě strany, jak menšina, tak většina, si musí ale integraci přát. Děkuji vám tedy mnohokrát za příspěvky. My jsme neodhalili nic nového. Cílem je vzdělávání, eh, zaměstnanost a slušné bydlení. To je věc, eh, kterou všichni známe, ale fakt je, jak toho nejlépe dosáhnout, to je náš společný cíl a za maďarského předsednictví se soustředíme na koordinaci eh, mezi všemi státy. Děkuji. Eh, vy, vyměnili jsme si stanoviska k tomuto tématu, eh, které je velmi důležité. Dnes ještě musíme říci, kdy je lhůta k pozměňovacím návrhům. píská to, ale my s tím nemůžeme nic udělat. E, takže 8. prosince 6 hodin odpoledne je lhůta e, a pro podání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme na zasedání našeho výboru v prosinci a přejdeme k bodu číslo 5 na pořadu jednání, kterým je výměna se zástupci zástupcem Evropské komise Miguelem Landebasem, pokud jde o eh, tematickou, te, tematickou koordinaci a inovaci a jde o přínos politiky soudržnosti pro inteligentní růst. Takže Miguel Landebas, máte slovo. Děkuji vám paní předsedkyně, a děkuji vám za pozvání, abychom zde představili toto sdělení. Zaměřím se na hlavní cíle tohoto sdělení a pokusím se je ilustrovat pomocí příkladů financování. V první řadě chci říci, že toto sdělení je důležité, protože bylo podepsáno čtyřmi komisaři čtyři, čtyřmi komisaři, kteří jsou relevantní na oblasti inovac, v oblasti inovací a je to jakási vlajková loď inovací v Evropské unie. A tato, to potvrzuje, že tato politika je správná a byla to, bylo to v předchozí strategii i ve strategii 2020. Takže signál je takový, že je konvergence, došlo k dohodě mezi komisaři, bylo rozhodnuto se zaměřit na e, toto a hledat další koordinace a synergii. Myslíme si, že v tomto sdělení, které předkládáme, ukazujeme, že naše politika Eh, a jaká politika hlavně by měla být v rámci EU eh, e 2020. Říkáme zde, že zapojení místních EU eh, orgánů je podstatné pro dosažení cílů strategie 2020 a pro zlepšení zprávy. Veřejné zprávy, která chyběla v těch předchozích strategiích, především v Lisabonské strategii. A toto sdělení má také poskytovat konkrétní myšlenky a nástroje, jak používat eh, pro používání peněz eh, v oblasti inovací. Čili je to jakési vodítko pro eh, lokální samozprávy, aby věděli, jak využít peněz. A jedním z hlavních cílů je také takzvaně prodávat pojem té takzvané chytré specializace. Mm, toto sdělení můžeme schrnout e, tak, že řekneme, že a e, strategie je podstatná pro rozvoj e, inovace a nejlepší využití této inovace hlavní kroky v koordinace čtyř finančních proudů, které se objevují zde, ať je to rámcový program nebo program inovace a nebo e, naše fondy, konkrétně Evropský fond pro regionální rozvoj. Je třeba říci, že inovace byla uznána a není to tak dlouho za e, hlavní e, Eh, prvek rozvoje v členských státech. A víme, proč to tak je. Už se to objevilo i ve zprávě OECD. Veřejná politika je totiž eh, užitečná eh, pro vyřešení problémů eh, v celém teritoriu. A dovolte, abych vám eh, řekl stručně, jaké jsou hlavní cíle tohoto sdělení, než se podíváme na praktické cíle týkající se soudržnosti pro inteligentní růst. Toto sdělení se zaměřuje na rámcové podmínky, o kterých se bude jednat v rámci národních reformních programů v příštím kole. Toto sdělení nehovoří o výzkumu, o základním výzkumu jako takovém. Hovoří o inovacích v širokém slova smyslu, hovoří o inovačních systémech, o interakci mezi veřejným a soukromým sektorem a výměně s nejrůznějšími eh, E, inovačními společnostmi a o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je to tedy věc, která přesahuje technologii, která se týká i organizace výroby, inovačních služeb a tak dále, o kterých budu ještě hovořit. A je zde koncepce tedy interakce soukromého a veřejného partnerství, o tom e, víte a to je ale zcela zásadní věc tohoto sdělení. Další důležitá věc, proto abychom rozuměli, proč toto sdělení a proč právě teď, je ta, že evropská politika soudržnosti teď poprvé věnuje položku z rozpočtu e, právě na toto téma. Je to 186 miliard euro, která se dají využít právě a dvě třetiny z této částky jsou eh, k dispozici eh, národním vládám a jsou to peníze, které eh, budou alokovány na konkrétní věci. Takže je příležitost využít těchto prostředků a využít je efektivně a chytře. A nakonec eh, klíčovým cílem tohoto sdělení je zamezit eh, duplicitám, pokud jde o politiky. Nechceme opakovat biotechnologická eh, střediska, nechceme je mít v každém regionu, nechceme ten přístup Silicon Valley používat v dalších regionech protože víme, že každý region se musí najít vlastní cestu. My neposkytujeme žádné recepty, poskytujeme metody a procesy. A vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že záleží na konkrétní situaci každého regionu, je na každém regionu, aby zvolil svou strategii inovace. A je zde je zde i ve Spojených státech také je nová, no, eh, takový nový trend. Ten se projevil už, nebo to už řekli poradci za Clintona a za Obamy, že eh, inovaci je třeba kultivovat. A v inovacích jsou dvě klíčové otázky. Za prvé, je relevantní pro ekonomický vývoj regionu a je přímo propojená na regionální růst? Odpovědi jsou, že ano. A znamená to také, že politika soudržnosti a evropská regionální politika nemění své cíle a nepřekrucuje své cíle, nemění je na odvětvové cíle. Inovace je e, v centrum nebo v, sa, sa, v samém srdci a je to povinností, je to nutná, nutná věc pro rozvoj regionu. A když se podíváme na poslední údaje z, jedno, z regionů v Evropě a podíváme se na korelaci mezi inovacemi a regionálním růstem, tak eh, můžeme diskutovat, eh, co eh, je bylo dřív, zda kůře nebo slep, eh, vejce, ale slepice nebo vejce, ale eh, nedá se to přesně určit. Ale co můžeme určit, že inovace je zásadní prvek ekonomického rozvoje. A potřebujeme eh, ji v regionech, které potřebují rozvinout infrastrukturu, které jsou méně rozvinuté celkově, ale i v regionech, které jsou rozvinuté. A nyní se velmi stručně podíváme na mapu, kde vidíme průběh eh, evropské eh, politiky rozvoje. V 90. letech se, ta, se na tuto politiku věnovala pouhá 4 takže na inovaci jsme měli 4%, teď máme 25% eh, ze 344 eh, miliard. Takže je to obrovský nárůst absolutně i relativně. A je spousta závěrů, které z toho můžeme udělat. Regionální a národní vlády by si měly uvědomovat, že více než polovina peněz z Fondu pro regionální rozvoj jde, o soukrom, jde do soukromých rukou a že je tedy třeba mít novou strategii, eh, nové myšlení pro investování v, na, v této oblasti, protože je to velmi obtížné, protože eh, jde, nejde o, jenom o budování eh, silnic nebo otevírání dolů nových, jde o nehmotné věci často. A zde na této mapě vidíte, že ta politika se týká takových těch jemnějších eh, aspektů protože vidíme, že jsou regiony, kde se na tuto politiku věnuje méně peněz a zase regiony, kde se jí věnuje větší pozornost. A ve přehledu vidíte statisticky, nějaký tedy přehled o tom, že jsou společnosti, které se považují za inovátory. To znamená, že podstatně změnili v posledních třech letech svůj produkt nebo službu, které uvádějí na trh. A Vidíme taky, že mnoho z nich to dělá, že spolupracují se svými eh, dodavateli nebo odběrateli nebo dokonce eh, konkurenty. Takže vidíme, že ta realita je velmi složitá, že to je politika, která se obtížně dělá, ale v tomto kontextu musíme tedy pomáhat národním a regionálním vládám. A předpokládáme, že toto sdělení by k tomu mohlo na pomoci. A pokud jde o sdělení, ta jsme sem taky zahrnuli a rád bych uvedl pár příkladů první řadě potřebujeme vytvářet lepší synergie mezi rámcovým programem inovace a evropskými programy, které se dají používat na poli inovací. Nechceme si navzájem šlapat na nohy, ale doplňovat se. Takže výzkum, vynikající výzkum, je nezbytný. Ehm, vynikající výzkum z mezina, mezinárodní, protože v Evropě je teď řada aglomerací, méně než 30 regionů z 271 regionů v Evropě ehm, mají pracovní místa v oblasti high-tech a potřebujeme toto ještě více podpořit a potřebujeme aby byly taky konkurenceschopné a větší konkurenci v této oblasti. A pak malé a střední podniky ve všech regionech v poslední době prostřednictvím inovací e, se e, mohou snáze přežívat v globální ekonomice. Ne už s nízkou cenou a snižováním nákladů, ale právě tímto, že e, budou Eh, zaznamenávat pokrok na úrovni, eh, na úrovni inovací a výzkumu. Takže zde máme nebo, eh, dobrou paletu nástrojů, které se dají využívat. A proto je třeba věnovat daleko větší pozornost takzvanému finančnímu inženýrství, více se zaměřit na rizikový kapitál, na záruky. A evropské regionální politiky se teď zaměřují hlavně na eh, dotace, a protože různé asociace eh, nám říkají, že bychom se ale měli zaměřit daleko více na finanční engineering. Zjišťujeme, že eh, národní a regionální vlády málo využívají meziregionální spolupráce. Máme Interreg, to je pravda, ale eh, a je spousta příležitostí, spousta možností, jak využívat eh, prostředky pro meziregionální spolupráci. Rovněž také se zaměřujeme na veřejné zakázky pro podporu inovací. Říkáme regionům, prosím vás, když děláte své plány, zahrňte eh, také zahraniční eh, zkušenost formou peer to -peer hodnocení nebo srovnávání. Zaměřte se nebo věnujte určité úsilí rámcovému programu a využijte daleko více příležitosti něco se naučit eh, na úrovni regionů Evropy. Aby toto sdělení bylo praktické a užitečné, tak jsme se rozhodli, že eh, je zde řada bodů, které které by eh, měla vzít v úvahu většina regionů. Není to povinnost, ale měli by to udělat. Jde o takzvanou chytrou specializaci. A toto pole začíná tím, co se nazývá klastry. Klastry jsou velmi dobře známy z literatury, není to žádná nová věc, ale nová věc je tady, E, to, co komise radí, v tom smyslu, že říká, že klastry by se měly e, zaměřit nebo by měly vycházet z, té, z, tak, z dokonalosti, měly by být takzvaně excellence-based a měly by být e, ko, kolaborativnější. V tom sdělení vidíte, jak svou politikou se na toto díváme, jak to pojímáme. Máme zde, eh, zaměřujeme se na klastry v Evropě, máme metodické pokyny pro vlády týkající se těch inteligentních systémů. Eh, tady teď je to na obrazovce. Je, inspirovali jsme se prací guvernérů ve Spojených státech a spolupracovali jsme e, s e, autorem e, té práce ve Spojených státech i my. Jeden z důvodů, proč jsou klastry důležité, je ten, že 40 výrobců je koncentrováno regionálně, to znamená v lokálních klastrech. Takže máme určitá doporučení pro tento rok i pro eh, politi- i pro eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni. Druhá oblast zásahů je eh, obchodní no, prostředí, podnikatelské prostředí přátelské k inovaci. Zde máme podnikání pro začínající podniky, máme zde duševní vlastnictví. V Portugalsku například během šesti let se velmi užitečně eh, eh, použili tyto prostředky právě v této oblasti. E, dále je takzvaný přístup pomocí kuponů, voucherů pro malé a střední podniky ke zlepšení e, tohoto e, podnikatelského prostředí. V Limburgu, v Holandsku se takovéto vouchery nebo kupony používají a my si myslíme, že právě zde vidíme že se realizovalo to, co říká OECD, že e, tato politika musí být inteligentní kombinací výzkumu a podpory e, vyspělých technologií a inovací, které vychází z, i z konkrétních věcí a které nakonec jsou daleko relevantnější pro malé a střední podniky, které nemají kapacity se zabývat výzkumem jako takovým. Takže tyto vouchery nebo kupony to řeší. Dále silné zaměření na finanční engineering. Zase, když vezmeme příklad ze Spojených států, tak je to e, užití rizikového kapitálu. Dále spolupráce mezi univerzitami a e, firmami. To je nezbytná věc. Ta eh, spolupráce Eh, podnikatelská spolupráce univerzit je zcela podstatná. Je to eh, například možnost, jak eh, určitý absolvent vysoké školy pracuje v nějakém podniku po tři roky třeba, eh, když přichází z jiného, eh, z jiného státu, tak dochází k otevření vzájemnému a dále i propojení s tou univerzitou. Národní vlády a místní vlády informujeme také o zásadní roli tzv. inkubátorů, Regiony se v tomto případě mohou spojit, aby využívali zkušenosti evropské business sítě a rovněž vyzýváme vlády, aby se zaměřovaly na inovace v rámci technologií a kulturních průmyslových odvětví, například designu navyšování hodnoty prostřednictvím designu například. A zde máme příklady také financované touto politikou v různých regionech. A nakonec hovoříme o významu tzv. digitální agendy. To znamená využívání internetu, protože eh, ten nám pomáhá eh, zavlažit celé území znalostmi a umožňuje přechod znalostí z jednoho místa na druhé. Současná ne částky, které jsou k dispozici a které se nepříliš rychle teď absorbují jsou podstatné, jsou jednotlivé projekty, které jsou na takzvaném fast tracku, na, eh, v rychlém proudu tedy, takže je, jsou peníze pro to, aby se regiony od sebe poučily. A to se snažíme tady v Bruselu dělat. Takže digitální agenda je velmi důležitá i pro vznik prvního PPP ve Francii, dále k rozšíření širokého pásma na celé území a máme zase třeba zajímavé pří, eh, příklady i z Litvy týkající se takzvaného počítačového, počítačové gramotnosti. A pokud jde o veřejné zakázky, tak ty jsou taky důležité pro udržitelný rozvoj, protože 16 v Evropě právě se realizuje prostřednictvím veřejných zakázek a chceme tedy podpořit inovaci i v této oblasti, abychom neutráceli jenom tedy své peníze. A nakonec chci hovořit o té takzvané smart specialization, inteligentní specializaci. My podporujeme tuto koncepci, která zastřeš, zastřešuje. Všechno je to totiž výsledek dvou proudů myšlení. Na jedné straně to jsou experti na vysoké úrovni, kteří zastřešují ten e, rámcový e, program vede to profesor Fore, a, e, kteří říkají, že inteligentní specializace je nutnost, že to je předpoklad pro e, regionální rozvoj a pro efektivní využití peněz na inovace, protože jinak budou duplicity, protože e, třeba v jednom regionu je 29 klastrů a 19 e, e, e, z nich bylo stanoveno na úrovni národních vlád, zbytek na úrovni regionálních vlád, přitom spolu nekomunikují, takže si myslíme, že evropská dimenze v tomto smyslu je významná. A dále v době krize, kdy je méně prostředků, můžeme ty prostředky, které máme, lépe využít. Takže nebudu zacházet do detailu, ale chtěl bych vám říci, že na tom, v tom druhém proudu myšlení eh, je zpráva Fabricia Barky, který eh, říká, že inteligentní specializace je způsob využití evropské eh, politiky chytřeji a efektivněji, což je nezbytné ve všech regionech. A podporujeme regionální eh, programy, aby podporovali eh, tu, tuto koncepci. Je to eh, tedy nová věc, ale komise tím říká, toto je cesta vpřed, toto je proces, který by se měl opakovat to jsme tedy eh, eh, přijali my rozhodnutí a pokud a vy přijmete politické rozhodnutí, v tomto smyslu budeme ho podporovat. Takže jsou pro regiony určité eh, prostředky a my vám pomůžeme revidovat, co je k dispozici a co děláte. A ta inteligentní E, specializace přesahuje z e, e, tu oblast, ve které bychom ji čekali, je nutné stanovovat priority, je nutné se podívat na konkurenční výhody jednotlivých regionů. Když bude plán z centra, z Bruselu, anebo z hlavního města, tak je to úplně prostě e, jiný přístup. My se domníváme, že ruku v ruce mohou národní a regionální vlády zjistit, co je pro ně nejefektivnější v oblasti inovací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Chtěla bych zahájit eh, diskusi a první zasáhne Markus Pieper. Ja, herzlichen Dank. Děkujeme. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu eh, referentovi za zajímavý příspěvek. Já bych eh, nechtěl mluvit nějak dlouze, ale eh, rád bych vám položil několik otázek. My eh, v našem výboru pro regionální záležitosti jsme před několika lety schválili cílovou strukturu, eh, tedy strukturu cílů. Cíl 1 pro nejchudší regiony, cíl 2 pro regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl 3 přeshraniční. hraniční a tomu rozumí každý a já si myslím dokonce, že dva až tři roky, poslední dva až tři roky e, dosahujeme opravdu vynikajících výsledků, co se týče implementace této politiky v regionech a e, co se týče naplňování potřeb regionu. Tato politika je úspěšná. A nyní od vás slyšíme smart growth, inteligentní růst, e, udržitelný růst a to se přiřazuje eh, vlajkovým iniciativám strategie 2020. A já si myslím, že, a teď my to máme doma svým lidem vysvětlovat, co to znamená. Je to nový nadpis, nový titul. E, proč najednou došlo k úplnému kompletnímu převrácení celé této politiky? A pro mě bylo charakteristické to, že jste ani jednou neřekl to, jaké jsou potřeby regionu, e, v čem spočívají, kde je ta aktivita, e, jaká je ta aktivita, kde se ptáte v regionech, co potřebují. Mluvíte o příkladech z USA, o skupinách expertů na vysoké úrovni, modely z Velké Británie, z Portugalska. To je hezké, ale odkud máme vědět, že pro Francii, Německo, Polsko či Rumunsko jsou právě toto vhodné věci, které potřebujeme v těchto zemích a v jejich regionech. Na mě to bylo všecko příliš rychlé a pokud to eh, promyslíme do posledních důsledků, to, o čem jste mluvili, tak eh, inteligentní růst, vlastně eh, a inkluzivní růst Eh, vlastně přiřadíme eh, úplně jiným výborům, výborům pro eh, životní prostředí, pro ekonomiku a tak dále. A to se mi zdá, že to je to, o co se snažíte. Snažíte se o centralizaci určitých sektorů a to je směr, který vyžaduje větší odpovědnost Evropy a menší možnost regionálního řízení. Podle mě toto není správná tendence a my výbor jako výbor pro regionální záležitosti se k tomu budeme určitě eh, kriticky vyjadřovat. Eh, to mě leželo na srdci a chtěl jsem tohle to říci. Děkuji. Komise tedy bude muset prokázat, že to je proces, který jde z dola nahoru a není Lambert van Nistelrooy. Děkuji paní předsedající a děkuji také za eh, zajímavý referát. Já si myslím, že mm, jej asi dostaneme mm, jestli nám to buď rozdáte tady nebo eh, do kanceláře. Eh, já bych se na to chtěl podívat v klidu a rád bych vlastně navázal a podpořil to, co říkal můj předřečník. V rámci strategie 2020 eh, se mm, každý snaží mm, dostavit se na to správné místo, kde se rozdávají nějaké prostředky v podstatě je důležité eh, abychom měli inteligentní, abychom postupovali inteligentně, zeleně mm, a udržitelně, ale musí to být na správných místech a to, co mě tady chybí, to je nějaká soudržnost. Soudržnost toho, koherentnost přístupu Evropské unie. Teď eh, vlastně tady máme navíc eh, teritoriální dimenzi. Byla vydána zelená kniha, a k tomuto tématu hodně se o něm také diskutuje, ať už mluvíme o tom klastrování anebo o um, špičkových eh, centrech, o těch excelenčních centrech. To je všechno výborné, ale každopádně je to koncentrace a vždy je vázána na podmínku kooperace v rámci určitých programů, určitých partnerství, pokud eh, tam tenhle ten prvek není, tak nejsou evropské eh, peníze a musí tady být také možnost um, internetového připojení, širokopásmového a tak dále. A teď tady máme uh, tu inteligentní specializaci. Uh, v této oblasti o tomto se často mluvilo, ale vy jste na žádném místě nezmínil to, co už parlament udělal. Tady přeci proběhla celá řada iniciativ, celá řada zpráv i v posledním legislativním období. My jsme vypracovávali zprávy ve spolupráci spolupráci s výborem regionu podle článku 50. Ehm, čili já bych vás rád požádal, abyste se na to opravdu podíval a ehm, mluvil s parlamentem potom konkrétně, protože jinak je tady nebezpečí, eh, že to všechno hm, proběhne jaksi překotně a nakonec hm, Mm, bude vlastně úplně nedůležité, že máme už určité eh, vyjednané pevné eh, pozice v rámci regionální politiky. Ehm, a to se všechno smíchá do nějaké jednotné kaše. A výsledek celého toho eh, tam je přeci důležité, aby, se, aby probíhalo jednání mezi členskými státy a komisí. Já nemám s z toho žádný dobrý dojem. Sice věcně to jde správným směrem, ehm, budeme eh, také mluvit o eh, dalších zprávách, co se týká provádění této politiky do roku 2010, ale co mě tady chybí, to je jasně strukturovaná architektura eh, na GD Regio nebo ze strany GD Regio. Já nevím, možná, že eh, jsem se nevyjadřoval přímo k vaší přednášce, možná, že jsem to neřekl ve správnou chvíli, to se omlouvám, ale takhle to vidím. Um, uh, uh, eh, děkuji, paní Menr. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan myös omalta osaltani kiittää erinomaisesta ja hyvin mielenkiintoisesta ja tärkeästä esityksessä komission edustaja. Aivan alkuun... Já bych vám také ráda poděkovala za tu zajímavou a velmi důležitou přednášku. Hned na začátku bych ráda řekla něco o inovaci. Podle mého názoru eh, by eh, diskuse měla ehm, se zaměřovat na to, co se začne dít po inovaci. My podpoříme inovaci jako takovou, eh, chceme ji mm, jak si uvést v život, ale jaký z toho potom bude užitek, jak to bude celé ehm, komercionalizováno, jak to zlepší postavení Evropské unie vůči USA. Evropská unie přeci eh, je v konkurenci se Spojenými státy. Eh, pokud mm, mm, mluvíme třeba o produktivitě, tam za nimi pokulháváme. Čili já se ptám, jak to bude vypadat po té inovaci, jak, máme vytvo- jak můžeme vytvořit takový legislativní rámec, který zajistí to, že z toho opravdu budeme mít hospodářský užitek, hospodářský zisk. Um, a také co se týče politiky soudržnosti, to je také velmi důležitá věc související s inovací, protože pokud budeme sázet pouze na výzkum a vývoj, eh, tak eh, mm, to bude složité s eh, následným užitkem, který vlastně vůbec nemusí ani nastat. Čili jestliže ehm, do toho zapojíme, eh, do, mm, do celé této oblasti zapojíme regionální a agrární politiku, to by mělo být, to bude určitě velmi užitečné. Eh, co se týče vyjednávání o víceletém um, rámcovém programu. Hodně se mluví o strategii 2020, ale je důležité, eh, aby eh, bylo přihlíženo ke specifikům různých regionů. Jsou regiony, které eh, mohly provádět inovaci směrem k zelenější ekonomice právě díky regionální politice. To jsou věci, které je třeba čerpat, které je třeba využívat. Myslím si, že je důležité Mm, řešit i ty otázky, které zmínili moji kolegové, ale eh, doufám, že i v budoucnosti se tímto tématem budeme dále zabývat. Děkuji, pan Šantel. Eh, thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat především za prezentaci a myslím si, že význam přesahuje tu prezentaci i e, strategii 2020. Markus e, Lambert říkal, že je zcela e, zásadní, abychom to vysvětlili občanům a zainteresovaným skupinám. To je opravdu životně důležité, protože když do toho nezačleníme lidi, nebude pokrok. A další věc, jak můžete posuzovat úspěch inovací, je to vytváření pracovní míst, je to růst HDP, jsou to nové produkty, to bych rád věděl. A také, a myslím si, že je dobré, že se soustředujeme na to, že to financování vzrostlo o 4% před pár lety na 25% teď. Ale fakt je, že spousta z těchto peněz není v rukou regionálních a místních vlád. A chtěl bych, abyste nám řekl, jak lépe tedy eh, toto, eh, tyto peníze využít ve prospěch inovací. Klastry jsou eh, důležité a jsou příklady klas, úspěšných klastrů. Přesun informací je velmi eh, důležitý a eh, jsou lidé, kteří jsou schopni inovovat ve svém regionu, ale ta myšlenka se už nedostane jinam. Takže ta myšlenka spolupráce mezi regiony je velmi důležitá, protože i klastry mini regionů mohou udělat sami o sobě mnoha, mnoho a mohou poskytnout zvláštní vědomosti, které budou k dispozici širšímu e, okruhu e, lidí. Takže myslím si, že to je třeba zde zdůraznit. E, ty některé slajdy jsme prošli velmi rychle a byly velmi zajímavé. My jsme dostali tu prezentaci pana Landabase, takže ji všem rozešleme. A také bych chtěla připomenout kolegům, že ta prezentace je propojená nebo se týká sdělení, které bylo už e, dáno k dispozici a rovněž se to týká e, dokumentů, který je ze začátku e, října. Chtěla bych připomenout taky, že minulý měsíc jsme e, diskutovali o podobném přístupu k inovacím na regionálních politikách. Byli tady zástupci jihozápadního Nizozemska. Hovořilo se o vývoji ekosystému v zájmu inovace e, tento zástupce nám říkal, jak se to dělá v praxi, říkal, že v mnoha regionech je určitý přesun od eh, inovativních projektů k regionálním projektům, které se sami zaměřují na inovaci. Takže jsme o tom slyšeli už i od praktických uživatelů. Pan Angurakis nyní.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 Máte pravdu, eh, paní předsedně, máte pravdu, že jste, když jste říkala, že jsme o tom hovořili už několikrát ve výboru, už několikrát jsme měli tuto zajímavou výměnu eh, názorů a já už jsem se k tomu vyjadřoval a budu opakovat znovu, že politika soudržnosti by se měla používat pro jiné e, účely. Je věc, která zde zazněla a já s ní nesouhlasím protože eh, přís, eh, různé politiky se používají pro různé eh, výrůsty. A já si myslím, že je potřeba všechny politiky použít pro inteligentní růst, protože inteligentní růst může na pomoci politice soudržnosti. A náš výbor se zabývá soudržností na úrovni Evropské unie. A paní předsedkyně, my všichni to víme, protože my všichni o inovaci mluvíme. Ale co nás především zajímá, je konečný produkt. A už se o tom zde některý z kolegů zmínil. To znamená, co se děje po té inovaci, jaké jsou důsledky inovace, jaké, jaký je z ní konečný Eh, produkt. Víme, jaké jsou obrovské náklady jak eh, na eh, výzkum a vývoj a že aby byla zajištěna efektivita, je třeba úspor z velikosti ale myslím si, že většina regionů není schopna vytvořit úspory z velikosti, které by vyplývaly právě z inovací. A bohužel, paní předsedkyně, musím říci, a vy to víte, že ukazatel který se po ukazatele, které se, ukazatele, které se používají, nám e, nedávají e, moc e, dobré výsledky, když se podíváme třeba na Portugalsko. E, protože jsou země, které jsou eh, ekonomicky eh, ohrožené. Jsou zde tedy věci, které by se měly objasnit a mě překvapuje to, co jsem už slyšel a o čem se hovořilo, že jsou určité priority inovací v eh, v, v regionech Evropské unie, ale kdo ty priority bude definovat, kdo je bude eh, kontrolovat, kdo zjistí, zda se nepřekrývají anebo nejsou zbytečné. Hovoříme také o úsporách prostředků. To mě nepřekvapuje, ale nezazněla žádná kritika nebo E, nic, co by se týkalo koordinace, nebo lépe řečeno nekoordinace regionálních inovačních programů a rámcového programu. Proč tomu tak je? že proč se nemůžeme podívat na dopad rámcového programu v regionech. Všude začínáme od nuly. Podnik si vytvoří projekt, jde do banky a hledá pro něj financování. Omlouvám se, že hovořím tak dlouho, ale opakuji, že, se, že musíme sledovat skutečné potřeby daného regionu. Já jsem se setkal s odbory z Alcatelu před pár dny. A oni mi říkali, že z eh, důvodu eh, konkurence, eh, globalizace trhu a je teď máme velmi konkurenceschopný produkt, který přichází z Číny. A moje otázka je, zda se komise zaměřila taky na tento problém, protože bude čím dál tím eh, nebo se může věnovat hodně peněz na výzkum a vývoj a přitom to nebude mít žádné výsledky. To, co jste říkal o čenských výrobcích, je zajímavé, protože to vlastně je v rozporu s tím, o čem jsme hovořili. Takže je otázka, jak konkurovat čím s čínským výrobkům eh, a možná tam by se zamě, měla zaměřit inovace. A další vystoupí paní Manesku.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 máme, eh, pol, eh, používáme politiku pro stimulaci investic v Evropské unii a někdy zapomínáme na regiony. Já si velmi vážím toho, že eh, věříte, že toto je důležité v rámci strategie 2020, že je důležité, aby se zapojily i regionální a místní orgány, ale já si myslím, že efektivnost regionálních a místních orgánů je omezená, pokud nepřesáhnou eh, s, nebo nepřekročí svou roli eh, vykonavatelů, čistě vykonavatelů, pokud budou přijímat jenom eh, iniciativy od jinut a pokud nepředloží své vlastní pilotní iniciativy pan Van Nistelrooy říkal, že komise by měla více brát v úvahu to, co my zde Eh, tvoříme v Evropském parlamentu, protože my jsme blízko eh, eh, regionálních a místních orgánů. Jsme jim mnohem blíž než třeba Evropská komise. Hovořilo se zde o potřebě obchodního prostředí, které podpoří inovace, ale fakt je, že je pořád spousta Eh, členských států, které nechápou úlohu malých a středních podniků pro svou ekonomiku a pro ekonomiku Evropské unie jako takové. A eh, nepodporují inovaci na této úrovni. Jak tedy eh, vytvořit podmínky, aby kvetly zdravé podniky a jak vytvořit podmínky pro malé a střední podniky, aby se mohly specializovat i na výzkumné a vývojové činnosti. To je jedna moje otázka. A druhá otázka se týká toho, že evropská politika soudržnosti se posunula do té oblasti inovací má, věn, věnuje se jí přes 60 miliard euro, dvě třetiny ještě nebyly, eh, těchto prostředků nebyly přiděleny. A mě by zajímalo, zda komise eh, se soustředuje nebo sleduje nějakým způsobem taky efektivnost využití těchto prostředků, pokud jde o konkurenceschopnost a právě efektivitu na úrovni regionů abychom zjistili, zda je užitečné eh, alokovat tyto prostředky z polit, v rámci politiky soudržnosti a nebo udělat jiný krok, aby tyto prostředky byly náležitě využity. Vzhledem k tomu, kolegové, že není nikdo jiný, kdo by eh, se chtěl vyjádřit, eh, žádám pana Landabasu, aby zareagoval. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji za e, e, e, vaše příspěvky. Pokusím se zareagovat. Nejdříve je třeba říci, a je to asi moje chyba, že jsem to neřekl, že to není tak, že bychom zkreslovali cíle, měnili cíle, naopak. Cíle 1 až 3 zůstávají a to, o co se snažíme, je to, abychom z toho vytěžili maximum. Cíle 4 a 5 to jsou vlastně cíle, které máme přesně popsané a pokud je o inovaci, tak tam na současné plánovací období také zůstává vše při starém. Jde o to, že nic neměníme, nic neskreslujeme. Jde o cíle, které mají být ku prospěchu, které mají být užitečné. Politika musí vždycky doložit, že je přátelská vůči soudržnosti. Za prvé, jde o novou vizi pro Evropu. Evrop, to je strategie Evropa 2020. Je to velmi rozumné, inovace, udržitelnost a jednotnost. Myslíme si, že je nutné, aby od začátku bylo v tomto procesu jasné, jakým způsobem se politika vyrovná s těmito novými cíly. Ve sdělení je to popsáno zcela jasně. Druhý bod, který bych rád doplnil, není to v žádném případě tak, že bychom z Bruselu chtěli požadovat něco a nutit regionům něco, to, co vymysleli akademici nebo úředníci, co regionům nic nedá. Naopak, toto sdělení se soustředí na postup z dola nahoru, protože jde o regiony a jde o to zvážit, jakým způsobem nejlépe a nejvíce využít zdroje z Bruselu. A tady chci jasně říci, že v ekonomické literatuře, pokud jde o rozvoj, což je základ pro soudržnost, Jde vždy o ekonomický vývoj, o kvalifikovaná pracovní místa, kvalifikované pracovní síly, o podniky, které dokáží obstát v globální konkurenci. A proto také je inovace středobodem politiky inovační a také politiky soudržnosti. Nejde o přerozdělování, Jde o to, aby se zvětšil ten koláč, abychom z něj mohli více rozdat. A cíl je ten, aby 80% maximum šlo tam, kde je to nejvíce potřebné, což jsou ty nejodlehlejší oblasti a to je informace i pro řeckého kolegu například. určité regionální politiky přinesly ovoce a přinesly zajímavé výsledky, například Makedonie. Je to skutečně nezbytné pro mnoho oblastí zůstat konkurenceschopný. A pokud je o pana van Nistelroje, možná jsem se nevyjádřil správně, nevyjádřil se dost podrobně, ale Samozřejmě v tomto pracovním dokumentu a ve sdělení jde také o synergie, které přicházejí v úvahu, aby spolupůsobili v oblasti soudržnosti. Jde o to podpořit je. Je tu prostor pro větší synergie s tímto programem, se strukturálními fondy a dalšími. Možná jsem to neřekl dostatečně jasně. Nehovoříme o patentech, o výzkumu, o high-tech, hovoříme o malých a středních podnicích, inovacích, malých změnách, které vytvářejí konkurenční výhody, eh, mezerách na trhu, kam je možné proniknout, eh, to, že se věci dají dělat jinak proto, abychom z toho získali konkurenční výhodu, tak, aby zůstaly i malé a střední podniky konkurenceschopné. Víme, že tři, dvě třetiny pracovních míst pocházejí právě z takovýchto firm a ty firmy nejsou zastoupeny v oblasti špičkových výzkumných činností. To víme také a proto tlačíme na to, aby se to změnilo. Je třeba vysvětlit to občanům, to je, je pravda, že to není jednoduché. Silnice, to každý vidí, že jsou opravené, ale u inovace to tak hmatatelné není. Čili není to jednoduché to vysvětlit a zprostředkovat a proto potřebujeme vás jako parlament, abyste nám pomohli v, tém, v tomto úsilí. On to není ani žádný nový cíl, je to stále stejný starý cíl, který jsme měli v hospodářském rozvoji a vývoji. Ale chceme, aby se vědělo, jak je to důležité. Myslím si, že jsem hovořil o cílech a pokud jde o to, že je nutné se učit sdílet informace, tam s vámi můžeme jenom souhlasit. Příklady by vám měly dokázat a doložit, jak ochotni jsme podílet se na šíření nejlepší praxe. Myslím si, že není možné jednoduše přenášet modely z jednotlivých regionů jinam, protože každý region je jiný a každý region si musí vytvořit a vyvinout a identifikovat svoji strategii, svůj postup a to bude základ pro tvorbu inovací. Je to otázka soudržnosti a soudržnost znamená, že se soustředíme na to, kde jsou největší potíže, pokud jde o budoucnost dalších programů, které budou podporovat tu excelentnost. My se snažíme pomáhat národním vládám, pomáhat regionům a ke vzniku takovýchto programů. A pokud jde o růst na základě poznatků a vědomostí, růst trvale udržitelný je hlavní cíl a myslím si, že to vede určitě k podpoře rozvoje a zajištění pracovních míst. Jaké jsou konkrétní priority, jak koordinovat jednotlivé regionální programy? Tady v Bruselu děláme něco pro regiony, jde o ekonomické změny, jde o zlepšování ekonomických znalostí v regionech. Je to otázka toho, jak můžeme radit jednotlivým regionům, které chtějí jít tímto směrem jakou podporu jim poskytneme, jaké sítě, jak si mohou vytvářet sítě a spojovat se. Některé z těchto regionů jsem připomněl ve své prezentaci. Jsou to ty regiony, které financujeme proto, aby se navzájem jeden od druhého poučili, aby věděli, jak využívat prostředky z těchto programů aby věděli, jak si vyměňovat eh, zkušenosti a informace. Nejlepší je, když jsou na stejné úrovni, potom se mohou učit jeden od druhého. Pokud se podíváme na místní samozprávu, to už tu také zaznělo. Mnozí z vás jste z jednotlivých oblastí, víte dobře, co se tam děje a samozřejmě my nechceme diktovat, co a jak máte dělat, to určitě ne. My se chceme soustředit pouze na ten proces. Vím, že se to vysvětluje těžko, ale když hovoříme o těchto strategiích, tak jde o to, že je to proces z dola nahoru. To znamená, že v každém regionu je veřejný i soukromý sektor a ti rozhodují o tom, jak se prostředky využijí, jak lze využít fondy, jak pokračovat v této agendě pro inovace a je to otázka toho, že je to možné využít jak pro soukromé, tak pro veřejné samozprávy na horizontální i na vertikální úrovni. Někdy musí spolupracovat místní, regionální, krajské i národní úřady. Někdy je to nutné, protože někdy vidíme i horizontální spolupráci mezi ministerstvy, ministerstvy obchodu a průmyslu. Potřebuje jí spolupracovat. Není možné, aby pracovali samostatně, odděleně. Říkáme jim, když chcete podporovat inovace, musíte komunikovat a musíte spolupracovat, stejně jako my v komisi se snažíme při těchto programech mít čtyři generální ředitelství, čtyři komisaře. A pokud jde o vyhodnocování, tak nebudu probírat celý seznam hodnocení, která jsme dělali. Věřte mi, ale že jsme si velmi dobře vědomi, alespoň v tomto sdělení toho, že když chceme být úspěšní v oblasti vyhodnocování, potom je nutné, aby se posoudili výsledky, vyhodnotili a tam je důležité, jaké faktory, jaké veličiny použijeme, jaké indikátory. Stále ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Stále ještě jde o to, jak zabezpečit dobré nástroje na vyhodnocení, jak vybrat dobré nástroje na vyhodnocení. Nicméně víme o tom, že toto je nutné, je to uvedeno i v našem sdělení, je to ale otázka spolupráce s členskými státy při stanovení těchto indikátorů, které jsou důležité pro měřitelnost inovací, protože tím vlastně vznikají pracovní místa v oblasti eh, rozvinutých technologií na vyšší úrovni a podobně. Takže doufám, že jsem odpověděl na všechno, alespoň jsem se snažil, pokud nedejte mi vědět. Děkuji, pane Landabasi. Jak vidíte, inovace je téma, které je důležité pro eh, kolegy. Někteří kolegové se opravdu zabývají obsahem eh, této politiky, někteří se zmínili o tom, že není pokrok i když roste význam inovace, eh, všichni věří taky, že je inovace nutná k tomu, abychom eh, zachovali eh, konkurenceschopnost Evropy a aby Evropa mohla čelit novým velkým ekonomi- rostoucím ekonomikám, Hovoří, hovořilo se o dalších krocích, které přijme eh, de, eh, generální ředitelství regio. Hovořilo se o přístupu další finanční perspektivě a byli bychom velmi rádi, kdybyste eh, nás i dále informoval o krocích, které komise učiní v tomto smyslu a my vás budeme informovat na úrovni členských států, protože e, zde jde o iniciativu, která je velmi podporována členskými státy a my bychom rádi byli e, informováni o těchto významných evropských plánech. Takže vám děkuji za e, příspěvek. A nyní se podíváme na eh, bod číslo 6, kterým je Evropský rok aktivního stárnutí. Máme zde zprávu pana Lamberta. Pan Nistelroje Lamberte, máš slovo. Yes. Eh, můžeš nám říci, jaké myšlenky navrhuješ? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ono to není tak komplexní téma jako to předcházející. Toto je takový tematický rok. Evropská komise chce tímto vytvořit povědomí a zajistit, aby vznikly nové aktivity, s ohledem a vzhledem na měnící se situaci v Evropě. Pokud jde o stárnutí obyvatelstva, Evropa je na prvním místě na celém světě. A v některých částech našich regionů se už teď ukazuje, že je tam příliš málo obyvatelstva. V jiných to vypadá stále ještě jinak. Ale vzpomeňte na určité venkovské oblasti, například ve Francii, v severním Rabansku, tam, odkud jsem já, jsem diskutoval s našimi občany o tomto tématu. A tento rok by měl být takovým motivujícím příspěvkem pro všechny členské státy a další zúčastněné. Uvedu čtyři body. Nejdříve řeknu, že ve svém textu navrhuji, aby název tohoto roku se změnil, aby se doplnil výraz aktivní stárnutí a podpora generační solidarity. Nejde jenom o seniory, jde o celkový obraz. Víme, že na jednoho důchodce pracují v tuto chvíli čtyři lidé, a e, za pár let to budou dva. Musíme si uvědomit, že v takovém případě je solidarita velmi důležitá a bylo by chybou, kdybychom mluvili jenom o aktivním stárnutí a zapomínali na celý kontext. To by byla jenom polovina té práce. Zní to sice hezky, ale nestačí to. To je můj první návrh. Druhý návrh se týká takzvané víceúrovňové zprávy. Tam jde o roli regionů, nástrojů, které používáme a chceme používat jako Evropa. A pak je tu ještě jeden konkrétní bod, a to jsou informační a komunikační technologie, které jsou velmi důležitým tématem a tam jsme ještě zdaleka nevyužili všechny možnosti, které pokud jde o onlineové eh, služby existují. A na závěr ještě jeden bod. Já jsem se o tom doposud nezmínil, ale existuje také možnost podat pozměňovací návrhy. To znamená, jak to vypadá s rozpočtovými prostředky. Chceme program eh, s několika milionovým vybavením, anebo chceme pouze dobrá přání. Já jsem se zatím nedokázal rozhodnout, jsem trochu rezervovanější v této věci. Nicméně si myslím, že by mě spíš zajímala vaše reakce, jestli by tam mělo být například o 10 milionů víc, tak abychom v tom roce zvládli víc než jenom dobrá poselství a dobré zprávy. Tolik tedy k tomu a jinak mohu říct, že jsem se vždycky držel toho, co tady ve výboru eh, padlo. Někteří chtějí eh, všechno možné do toho programu, ale já si myslím, že tomu jsem zatím odolala. Thank you very much. Děkuji, takže nyní stínový zpravodajové, paní Brzbohatá, prosím. Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, Eh, Evropská komise předkládá návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí. Osobně to považuji za velmi správné, že komise přichází s tímto návrhem, který upozorňuje na nutnost větší pozornosti evropských národních i regionálních politik na starší generaci a problémy s touto velkou skupinou evropských občanů související Cílem návrhu komise je podnítit a podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů sociálních partnerů a občanské společnosti na podporu aktivního stárnutí, na mobilizaci potenciálu rychle, rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let, tak aby byla zachována solidarita mezi generacemi. Předložený návrh dobře ilustruje vyspělost evropské společen, společnosti, když akcentuje právě mezigenerační solidaritu a chápe pojem aktivního stárnutí jako tvorbu lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky jako stínová zpravodajka vítám pozměňující návrhy směřující k akcentu vyšší účasti nejen členských vlád, ale především regionálních a místních orgánů. Toto považuji za velmi správné a věřím, že i gesčně příslušný výbor, pakliže se na uvedeném stanovisku shodneme, naše doporučení přijme, neboť právě regionální a místní orgány znají lépe regionální a místní situaci a budou moci velmi efektivně pomoci naplnění stanovených cílů Evropského roku aktivního stárnutí Sama osobně oceňuji návrh na doplnění podtitulu eh, zpravodaje o dovětek podpora mezigenerační solidarity, protože to považuji za velmi vhodné zpestření pod, zpřesnění podstaty z celého návrhu Osobně bych však uvítala, kdyby naše stanovisko více akcentovalo nejen vyšší zapojení regionálních a místních orgánů, ale aby současně kladlo věcí akcent i na zapojení občanské společnosti a neziskových nevládních organizací, které hrají také důležitou úlohu v různých programech a projektech na podporu starší generace. Závěrem mi dovolte vyjádřit připravenost spolupracovat na výsledném stanovisku našeho výboru se zpravodajem a dalšími z vás, kdo budou chtít se na našem společném postoji pracovat a přispět tak aktivním dílem do diskuze o Evropském roku aktivního stárnutí. Děkuji za pozornost. Thank you very much, uh, Rika Manner. Děkuji a Enrika Manner, prosím. Johtaja, äh, eh, Tässä on todellakin käyty tärkeitä asioita ja läpi ja varmasti kaikki olemme... Eh, ano, eh, zazněly zde velmi důležité otázky a myslím, že všichni jsme zajedno, pokud jde o význam tohoto tématu. Nechci opakovat komentáře, které zazněly, ale v páté zprávě o soudržnosti která byla zveřejněna před několika týdny, se hovoří o výzvě, kterou znamená stárnutí obyvatelstva na celoevropské úrovni. Myslím si, že to je velmi dobrý krok vpřed, když se zdůrazňuje právě na evropské úrovni, jaké výzvy před námi stojí. A jak konstatovali kolegové, je třeba aby se zapojily i jednotlivé místní orgány. Hovoří se také o významu národních koordinátorů, kteří by mohli mít dohled nad vykonáváním politiky soudržnosti. V Evropě potřebujeme výměnu dobré praxe, protože více zemí už má problémy se stárnutím obyvatelstva a některé země už vytvořily určité kodexy správných postupů. Nestačí poskytovat jenom finanční podporu tomuto tematickému roku. Je třeba zajistit, aby politika soudržnosti dokázala reagovat na problémy, které působí stárnutí obyvatelstva. Kromě toho stárnutí přináší výzvy i v oblasti zdravotní péče. V Evropě bychom měli uvažovat také o tom, zda sociální fond Unie by se nemohl využít právě na oblast stárnutí obyvatelstva. Obecně řečeno jsem ale s touto zprávou velmi spokojená a myslím, že pan zpravodaj, eh, pan zpravodaj ji vytvořil skvěle a poukázal na relevantní otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci pogratulovat panu Van Nistelrooyovi, protože odvedl skutečně dobrou práci na tomto tématu. Myslím si, že aktivní stárnutí je velmi důležité. Ve Francii jsem také zastoupen v lokálním krémiu, které se stará o stárnoucí občany a 60-65 rozpočtu našeho tohoto grémia jdou tím směrem, o kterém hovořil také Lambert. Tam je zapotřebí to dofinancovat. Evropský rok aktivního stárnutí by měl eh, zapojit eh, lokální, regionální autority, vyzvat všechny zúčastněné, aby se zapojili více do možností, jak zapojit stárnoucí obyvatele do trhu práce. Myslím si, že je to otázka dobrých pracovních podmínek. Všichni víme, že budeme muset pracovat déle ve Francii jsme také udělali eh, reformu eh, důchodového věku. Není to nějak jednoduché, nebylo to jednoduché, ale nakonec se to podařilo a proto je důležité, aby lokální orgány a úřady měly k dispozici příklady, co to znamená aktivně stárnout, eh, zejména s ohledem na sociální a teritoriální soudržnost a proto je tato zpráva tak zajímavá. Děkuji, Barbara Debrun. Mač. Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla přivítat to, o čem se zmiňoval pan e, Nistelrooy pokud jde o to, že starší lidé taky přispívají společnosti, to je velmi důležité, když hovoříme o té demografické výzvě, protože staří lidé jsou bráni spíš jako zátěž, než jako aktivní zdroj pro společnost, takže to je důležitá věc zde. A dále velmi a absolutně vítám tu výzvu k mezigenerační solidaritě, která by se měla stát součástí názvu této zprávy za španělského předsednictví v první polovině tohoto roku se hovořilo o velmi významných eh, tématech týkajících se aktivního stárnutí a mezigenerační solidaritě a hovořilo se o nevládních solidaritách a různých platformách, které mají příležitost prezentovat své plány a své myšlenky eh, toho, co by bylo důležité v této věc. Dále k podpoře mezigenerační solidarity jsou třeba konkrétně v mém volebním okruhu máme velmi dobré projekty, které děláme s málo penězi, ale jsou velmi efektivní, zaměřujeme se na demografické změny a fakt je, že když spolupracují starší lidé s mladšími, eh, když spolupracují nejen v rámci rodinných struktur, když dochází k výměně zkušeností, je to důležité protože dříve taková ta mezigenerační spolupráce v rodinách byla automatická, teď už taková není. Takže eh, když se tomu zaměřujeme, tak nám to umožňuje lépe porozumět eh, gener, eh, generacím, jiným generacím, protože některé ty projekty se třeba týkají za mladších lidí, aby jim porozuměli starší, anebo zase využití zkušeností starších lidí pro, mladý, pro mladé společné akce eh, využití eh, eh, aktivity, které se zaměřují na to, že se stanou advokátem starších lidí a tak dále. Jsou je zde několik bodů, které lze využít. Za prvé, máme plány na papíře. Pokud se ale nerealizují, nebude to moc k ničemu. Ale za druhé, tady je skutečná práce. Eh, měli jsme eh, aktivitu, která se týkala eh, handicapovaných občanů, získali jsme spoustu podpisů, získali jsme podporu konkrétního komisaře, získali jsme Eh, podporu nového způsobu práce. A já si myslím, že teď v roce 2012, kdy budeme mít tematický rok aktivního stárnutí, máme tuhle tu příležitost zas, protože je to nakonec i rok sociálního začlenění a dále budeme mít eh, rok eh, aktivní spolupráce. Myslím si, že Evropský rok aktivního stárnutí právě může být rokem konkrétních projektů které mohou být základem pro novou vlnu politického rozhodování na evropské úrovni. Eh, děkuji. Eh, pan Šankole. Eh, děkuji. Já si myslím, že ten název je dobrý. Hovoří se o aktivním stárnutí. Je tendence se dívat jako na, na stárnutí jako na vlastně důchodový věk, ale fakt je, že Eh, stárnutí se stýká všech, jakmile se narodíte, už stárnete. A aktivita. My zase se snažíme eh, zareagovat na eh, všechny generace a týká se to všech generací, především pokud jde o fyzické aktivity. Všechny generace mají možnost dělat nějakou fyzickou aktivitu a když se lidé snaží být aktivní, má to pozitivní vliv na jejich život a neaktivita způsobí zdravotní problémy a tak dále. Ve všech generacích to všichni víme. A za druhé, eh, aktivní lidé a aktivní stárnutí znamená, že se toto postupně rozšiřuje. a je to u, i příspěvek do dalších oblastech, například v cestovním ruchu. A zpravodaj by se na to mohl více zaměřit. A e, životní styl. Myslím, že bychom se měli víc zaměřit na aktivity životního stylu a na možnosti, které tu jsou, proto abychom žili déle a zdravěji a abychom se nedívali na stárnutí jako na věc, která se lidí týká od 65 let. A budeme mít eh, rok sociálního začlenění, rok eh, dobrovolnické činnosti a myslím si, že to všechno jsou věci, kterých můžeme využít, protože nám umožní realizovat projekty. Každý rok, na konci každého roku totiž, vlastně budeme vidět, kolik lidí si toto uvědomilo, kolik lidí se do toho zapojilo a tak vidíme, jaký efekt to mělo a na tom základě můžeme pokračovat. Děkuji a dříve než požádám pana Fanisteleroje o e, závěr, o reakci, ptám se, zda zástupce komise k tomu něco má. Ano, prosím. A děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zareagovat na otázky týkající se rozpočtu. E, Komise nemá konkrétní rozpočet na tento Evropský rok aktivního stárnutí, protože si myslíme, že spousta aktivit se bude financovat ze stávajících eh, finančních eh, řádků a nebo z aktivit, z jiných aktivit, do kterých se zapojí. Takže to k tomu tedy. A kromě toho je spousta programů, které už nyní uh, se financují a ty v sobě obsa, tyto aktivity nebo tyto programy eh, už obsahují i eh, téma týkající se stárnutí. Eh, jsou to aktivity, které, nebo projekty, které se týkají tří generálních ředitelství. Týká se to jako zdravého stárnutí, týká se to vzdělávání, týká se to všeho možného. E, takže v roce 2012 eh, budeme ještě k tomu eh, s DG Employment a s dalšími eh, organizovat akce, které se budou týkat aktivního stárnutí, takže nemějte strach, aktivity budou, ale fakt je, že už jsou zde aktivity, které přicházejí z, už od roku 2009, který byl rok inovací a kreativity. Děkuji, Lamberte. Chceš na to zareagovat? Ano, děkuji. Já chci především všem poděkovat za jejich příspěvky. A myslím si, že jsme se vydali správným směrem, eh, což zaznělo v příspěvcích dnešního dopoledne. Ehm, dostalo se mi velké podpory a mm, počkám eh, na eh, pozměňovací návrhy. Co se týče termínu, máme poměrně více času, než jsem si původně myslel, protože příslušný výbor s, eh, chce vypracovávat stanovisko až v prvním kvartále příštího roku, tedy výbor pro zaměstnanost. Čili já si myslím, že bychom mohli říct si třeba 8. Mm, prosince, ale klidně můžeme určit i pozdější termín pro pozměňovací návrhy. A co se týče rozpočtových prostředků, eh, jsem proto, aby se využívaly eh, prostředky, které jsou k dispozici, jestliže eh, se jedná o jasně definovaný program a nikoli jenom o nějaké eh, drobnější byrokratické kroky to by nevedlo k žádnému novému hnutí, k žádnému elánu. Ehm, eh, rád bych se dohodl s příslušným výborem a jejich zpravodajem eh, o tom, jestli se můžeme vydat tímto směrem a pokud ano, tak eh, já mm, bych k tomu žádný pozměňovací návrh nevydával. Děkuji. Takže jediná věc, o které teď musíme rozhodnout, je lhůta pro pozměňovací návrhy. Navrhuji, aby eh, byla 8. 6 hodin odpoledne a vynasnažíme se abychom v lednu o tom hlasovali. Takže 8. prosince 6 hodin odpoledne eh, eh, lhůta pro pozměňovací návrhy. A nyní přejdeme k bodu 7 na pořadu jednání. Eh, irští kolegové nás vyzvali, aby s komisí měli výměnou názoru týkající se mírového programu a máme tady paní Agnes Lindemans z Evropské komise takže bych ráda dala slovo paní Lindemancové, aby nám poskytla krátkou informaci o e, sledování tohoto mírového programu. Thank you, Madam Chair, for uh, this invitation and for giving me the opportunity to update this uh, committee on the support of the EU, EU towards the peace and reconciliation process in Ireland and Northern Ireland. Uh,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 Eh, nejenom eh, na program, ale i na mou zprávu z vlastní iniciativy, kterou přijal Evropský parlament. Rovněž bych chtěla poděkovat předsedkyně našeho výboru paní Hybnerové, eh, která stejně jako komise hraje významnou roli v mírovém projektu tím, že se věnuje efektu programu a tím, že ten program nám předložila. Ale a rovněž Spolupracujeme s tím, co u nás v mém volebním obvodě známe jako pracovní skupinu Barosa, nebo Barosovu pracovní skupinu Baroso Task Force, protože tyto programy už ne, nebo tito, tato pracovní skupina se nevěnuje jenom vlastně té otázce Evropské unie, ale této konkrétní věci. Toto byla záležitost nejenom do roku 2009, kdy byly volby. O tomto výboru se o tom eh, hovoří eh, stále a opakovaně a výbor se dohodl, že navštíví eh, regiony na, nebo příhraniční, pohraniční oblasti Eh, toho eh, příhraniční regiony tam v severním Irsku, abychom se na to podívali šířeji a myslím si, že to mělo velký efekt pro Eh, o poslance a bylo by dobré, aby to, aby to viděli i noví poslanci, protože důležité je eh, aktivní, aktivně se účastnit budování míru a vytvářet eh, příznivou atmosféru, která umožní další kroky a která umožní pracovní přístup z dola nahoru, ale rovněž, který přivede lidi dohromady, aby pracovali na projektech eh, formou partnerství. Myslím, že se ukázalo na těchto posledních programech právě, že ta organizace z dola Eh, nahoru a že ty eh, na té místní organi, o, o, na místní úrovni ta organizace je schopná tyto programy realizovat i přes hraničně tam, kde toto bylo velmi problematické právě z důvodu toho, jak ty věci dříve v tom konfliktu se řešily a jak byly předkládány. V té zprávě z, hlavní, eh, z vlastní iniciativy se hovoří o tom, že mírový proces a usmíření je dlouhodobý proces. To je opravdu nesmírně důležité. Proto musíme pokračovat v našich programech a nečekat, že hned, mm, budou mít, hned dostaneme něco zpátky. Takže právě to zaměření na místní organizace a na to, jak třeba jsou schopné pracovat v oblasti západního Balkánu mm, nebo na jiných eh, hranicích Evropské unie, kde jsou eh, konflikty, tak to se dá využít i v tom procesu irském. Myslím si, že to je ve prospěch nás eh, všech a v rámci nejenom eh, Severního Irska, ale i v rámci jiných eh, eh, procesů nebo těch konfliktů, které ještě jsou na hranici zemí, které případně chtějí vstoupit, si proto myslím, že je nutné v těchto programech pokračovat. A chci k tomu, co říkala Agnes Lindemans, říct, že Eh, dobře potřebujeme eh, mírové rozhovory a zaměřit se na programy, které máme i do budoucna. Děkuji a dávám slovo Richardovi. Eh, děkuji. Barbara říkala spoustu věcí. Ona je ze severního Irska, takže má zkušenosti z první ruky, ví, jak to tam vypadalo, když to bylo špatné a i teď, když je to lepší a doufejme, že ty dobré dny budou pokračovat. A chci říci, že mm, teď v parlamentu je příležitost, aby Evropská unie ukázala svou dobrou stránku. A myslím si, že e, to mám, můžeme e, ukázat, že e, tohleto nebyla jenom naše nejhorší PR mise v, v historii, protože se dě, říkalo, že se dělá všechno špatně a většina lidí v Irsku a v Anglii, kteří financují mírový proces a různé programy, které v uplynulých letech se realizují, i nakonec eh, dárci z, nebo Spojené státy nevědí, že Evropská unie e, přispívá a že je vlastně největším e, dárcem. A někdy jsem neměl příležitost e, toto nějak doma propagovat. A jako zpravodaj chci říci, že bychom měli velmi ocenit eh, lidi jako Barbara, Johnny Adams a další a eh, členy, i členy Evropské, i, i poslance Evropského parlamentu, kteří se tomu věnují, protože fakt je, že nikdy se nepodařilo eh, přesvědčit strany, aby si sedli k jednacímu stolu. A teď se to nakonec do jisté míry podařilo, i když stále ještě je menšina, která je proti a která je nebezpečná. E, pořád ještě je e, Sinn Fein a její představitelé. A e, ten rok strávený v Evropském parlamentu Eh, umožnil konkrétním lidem eh, vidět situaci, jak je a jak se některé, ně, některé postavy, některé osobnosti transformovaly. 6. Eh, listopadu se předložily projekty v Belfastu a já poprvé v životě jsem eh, byl i na dovolené v severním Irsku. Eh, jsem byl na dovolené v severním Irsku a myslím, že my ten proces nemůžeme zastavit, protože by to bylo nebezpečné. A eh, proto je třeba jednat se všemi stranami i s dalšími. To se Eh, určitý pokrok už vidíme ve školách a chci také říci, že pořád ještě jsou příležitostná střediska napětí, že se ještě eh, někde příležitostně střílí, takže tento mírový proces musí pokračovat, protože čím eh, déle bude pokračovat, tím eh, menší příležitost je, že se vrátí ke špatným dnům, eh, jak tomu bylo v minulosti. A mm, že lidé se, na lidi se nebudou zaměřovat ti, kteří chtějí násilí. Protože Eh, obyvatelstvo uvidí úspěchy Evropské unie a budou chtít, aby eh, mírové úsilí pokračovalo. Takže eh, Evropská unie by měla mít větší uznání za to, co udělala, protože to, co udělala, je pro mnoho obyvatel tajemstvím. Děkuji vám a James Nicholson má slovo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, komisi za komisařce konkrétně za to, jak se věnuje mírovému procesu. Eh, pokud jde o komentáře pana Barosa eh, o Severním Irsku, fakt je, že to je jediný případ, případ, eh, kdy eh, nekontaktoval poslance Evropského parlamentu a to je věc, která nás mrzí, protože s námi tato záležitost nebyla konzultována. Ale eh, k tomu, co říkal pan Kelly a zmiňoval se o Jerry Adamsovi a Kirsley, fakt je, že člověk, který se tomu věnoval, je taky Jack Delors Jacques Delors v roce 1984 už se pokusil nebo už předložil mírový program a ten měl být eh, monitorován z dola nahoru a nikoli vzhora dolů. Takže už jsme tam byli tehdy, abychom pomáhali lidem. A rovněž eh, musím říci, že nevěřím té pracovní skupině, té task force, protože je eh, není, ne, ne, není propojená na, na, na realitu. E, ten program vlastně jako kdyby ne, nepokračuje e, plynule. E, jsou, lidé jsou frustrováni, je přeshraniční frustrace, je obrovská byrokracie k lidem s kteří jsou za to odpovědní, se to nedostane. Navíc v severním Irsku máme eh, skupiny žen, které jsou eh, přehlíženy, jejich mm, hlasy eh, vůbec nejsou vyslyšeny v kontextu mírového procesu. Hovořilo se o 20 milionech které se využily Eh, mírových fondů, které se využily eh, na, ve věznicích, ale to nebyl případ využití fondů z dola nahoru, ale právě z hora dolů. Čili je to příklad projektů, které jsou byrokratické. Takže otázka je, jak to funguje. Podle mého názoru se ty peníze utrácejí eh, neefektivně. Moji sousedé, jsou sousedé různých eh, vyznání a my spolu eh, hovoříme a hovořili jsme spolu, i když Severní Irsko prožívalo své nejhorší dny a myslím si, že eh, mírový proces měl, eh, byl prospěšný, ale je tu ještě spousta práce. A Barbara se zmiňovala o tom eh, postupu z dola nahoru. Ale otázka je, proč to tedy vzniká, nebo proč to všechno podporuje a rozhoduje o tom Brusel, nebo jak by to mělo být bylo setkání ministerstvů financí. Příslušný ministr financí se zdálo, že vůbec e, netuší, jaké problémy zde jsou a jaké e, příležitosti může využít. Takže když se hovoří o tom, že, bych, že by měla být nová návštěva. Fakt je, že sedět tady nemá moc cenu, protože my můžeme dělat dobrou práci, ale lidi to nevědí. Eh, George Kelly o tom říkal, že my se sami eh, nepropagujeme, my o tom neříkáme eh, já s tím nemůžu tak úplně souhlasit. Fakt je, že když to bylo potřeba, přišla pomoc eh, Severnímu Irsku a eh, byla snaha, aby nebyl nesouhlas na té nejnižší úrovni, tak bych řekl, že ta práce opravdu byla dobrá, ale musíme se zeptat, jak to funguje stále dál a proč máme problémy proč tady máme ty byrok, tu byrokratickou zátěž, proč trvá dva roky, než se realizuje proces od začátku do konce. To je moc dlouhá doba a není to přijatelné. Takže to by byla moje otázka na eh, komisi. Hovoříme o eh, eh, míru, o mírovém procesu. A Eh, můžeme eh, získat zkušenosti od představitelů Severního Irska, k čemu ten mír má směřovat, eh, jak má jaký má být. Vím, že to je velmi těžké, je to tady zamrzlé. Oni nekonzul, nic se nekonzultuje s Evropským parlamentem. A proto bych na vás apeloval, paní předsedkyně, i na celou komisi, abychom tam znovu jeli. A neberte to, co říkám, jako kritiku, protože fakt je, že já eh, pořád eh, budu eh, podporovat ty lidi, kteří tam chtějí mír, kteří se snaží nějak se spojit s dalšími komunitami, protože mám velkou starost o tom, jakou cestou jdeme. Děkuji vám za to, že s námi sdílíte své pocity a e, komise e, komisařka strávila hodiny e, hovorem s vámi v mojí kanceláři. Rovněž Barosov navštívil nejenom Belfast, ale navštívil i jiné oblasti, jiná místa, kde ty programy byly implementovány. Takže si myslím, že je spolupráce. A vel, je to velmi zřejmá spolupráce z dola nahoru, i když samozřejmě souhlasím s vámi, že pokud jde o to chápání, tak eh, evropský zájem se tam neprojevuje a lidé to tak mohou brát takže jako zástupci výboru REGI určitě eh, bychom tam měli jet a podívat se, jak ta situace tam teď vypadá a co můžeme dělat. A ptám se, zda je tu Dajan Ross, je z výboru pro zemědělství, žádala o slovo a není tady, takže pan Galagas poslední slovo. Děkuji, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za eh, přehled o současné situaci týkající se nejenom eh, mírového procesu a usmíření. V roce 1995 byl vytvořen fond, který hrál velmi významnou roli, protože bylo vytvořeno 95 tisíc pracovních míst. A všechno to tedy eh, byl kapitál, který eh, přispěl eh, z různých zdrojů. Byl jsem v parlamentu, když bylo vyhlášeno příměří a e, Jack Delors na to reagoval a říkal, že Evropa bude reagovat pozitivně a prakticky a jediná struktura, která tehdy vznikla, byl okamžitý určitý nárůst příspěvku do Mezinárodního fondu pro Irsko. A komise tak zajistila, že byly poskytnuty dodatečné peníze a to nás, nám umožnilo usmíření, aby se opravdu realizovalo, aby a v Belfastu a jinde bylo zcela jasně vidět, eh, Nakonec i tři poslanci Evropského parlamentu ze Severního Irska o tom hovořili jako o úspěchu a zachovali se odpovědně. A e, to mírové usmíření tedy mělo určité cíle, stanovilo určité cíle, které spočívaly v tom, že lidé z obou e, komunit e, jednali a já ve svém volebním obvodu s tím mám e, zkušenost. A e, fakt je, že máme e, pěti eh, mailovou hranici se Severním Irskem, ale jsme si tak vzdáleni jako Aljaška a Irsko. Cítíme se, eh, ačkoliv jsme na severu velmi eh, na jihu, a měli jsme příležitost navštívit, já jsem měla příležitost navštívit Dublin opakovaně, teď hovořím taky za Eh, pohraniční regiony, pohraniční hrabství, kterých je celkem 12 a možná v těch eh, příhraničních hrabstvích nemají, eh, netrpí humanitárně, ale, ekono, ale obchodně nebo komerčně velmi utrpěli, ale na základě Mezinárodního fondu pro Irsko se jim velmi ulevilo, měli z něj velký prospěch. A e, ta, ten pokrok a to využití bylo z dola nahoru a stále je, protože lidé na obou stranách hranice, kteří se nesejdou, nemohou e, tedy mít výhodu z těch z Mezinárodního fondu pro Irsko ani z toho, co dělá třeba Evropský parlament. Já jsem nikdy nesouhlasil s tím rozhodnutím, že Mezinárodní fond pro Irsko by měl v roce 2010 finančně skončit. Pro, ale bylo velmi těžké slyšet, že komise tedy uváží své činnosti na omezené úrovni od roku 2010 do roku 2013. Věřím, že bude finanční perspektiva a věřím, že prospěch z finančních prostředků se eh, násobí v mírovém procesu. Všichni evropští poslanci, poslanci, včetně mě, o tom budeme hovořit. Já především v té mé oblasti, ale především tři eh, poslanci ze severního Irska, včetně Barbary, která zde dneska vystoupila. Myslím, že řada lidí má kredit, má uznání Jde o politiky, kteří jednali na mezinárodní i národní i lokální úrovni a výsledek je takový, že e, vůdci různých stran spolu spolupracovali, začali spolupracovat, že začal jednat e, Dublin, Belfast a Londýn a že E, Evropská unie může doporučit dodatečné financování pro leta 2010 až 2013. E, Kanada, Nový Zéland, Austrálie e, také přispívají a domnívám se, že mírový proces je absolutně zásadní a my sami mezi sebou eh, musíme tedy eh, v tomto rámci pracovat. Jsou projekty, které byly spuštěny, je velmi, ty, ty, eh, tyto projekty jsou úspěšné, mají dobrý projekt. Londýn a Dublin nesou svou odpovědnost a poslanci Evropského parlamentu Eh, snad protože, protože vystupujeme individuálně, eh, chceme eh, mít nebo zásluhy, nebo chceme, aby naše zásluhy byly uznáněny. Jsou někteří lidé, kteří se proto zlobí. Já ale velmi oceňuji práci předsedkyně i komisařky. Velmi si vážím vašeho času, který tomuto tématu věnujete a jsem eh, přesvědčen, že s vámi, s Matiasem a se současnou komisařkou bude úspěšně pokračovat. Sean chce znovu hovořit. Jenom velmi krátce, já nechci eh, oponovat kolegu Nikolsnovi. Uvedl dvě jména chtěl poukázat na to, že si chválu zaslouží eh, političtí vůdci na obou stranách a také kolega Nicholson k ním patří, protože bez nich eh, by se toto neodehrálo, včetně všech už jmenovaných. Já si myslím, že tady nezaznělo dostatečné ocenění eh, Evropské unie a toho, co dělá. Pokud jde o jich a sever, když se zeptáte lidí, kdo nás podpořil, řeknou Spojené státy, nikoli v EU, o to jde. A pak souhlasím také s Petem a Jimem, když říkají, že evropští poslanci by se měli zapojit více, protože oni jsou tvářemi Evropské unie a když se nezapojí, tak lidé eh, na Evropskou unii a její projekty eh, vůbec nevzpomenou. Nevytanou jim na mysli. Eh, je to situace, která je známá a členové z Evrop, z Irska hráli velkou roli a důležitou roli a skutečně si zaslouží naši chválu za to, co udělali. Děkuji a předám slovo paní Lindesmansové. Smansové. Já bych ráda poděkovala všem řečníkům za zájmem o práci komise v mírovém procesu a v IFI. Mezinárodním fondu pro Irsko. Připomnělo se zde několik věcí. V první řadě Eh, reklama, nebo tedy spíš neznalost toho, že my tam něco děláme. Fakt je, že jsme měli potíže eh, dát eh, příklady nebo nějaké dát dobré příklady. To je také otázka politiky soudržnosti v rámci mírového programu a IFI. My se snažíme na úrovni komise dělat to, že během otevřených dnů, které organizujeme společně s výborem regionu, vždycky udělat workshop, který se bude zaměřovat na mírový proces. A nejde a, a jde o zkušenost, nejde tak o zkušenost tedy lidí, kteří už v tom pracují, ale spíš e, o to, abychom prezentovali normálním lidem, kteří o tom nic moc nevědí, jak to je, abychom jim řekli, jaká je pravda o mírovém programu a abychom řekli, jaká je ta dobrá eh, praxe, která se dá rozšiřovat a která by se měla rozšiřovat. Takže jsme teď měli třeba eh, dvě prezentace z Malmé a z Rotterdamu které nám říkali, jak různé přístupy mohou pomoci, aby, se, aby si dvě různé komunity lépe porozuměly a byly schopny spolu lépe říct, žít. Takže se snažíme eh, předkládat dobré zprávy těm, kteří mají zájem o to, co se děje, co se dělo konkrétně v oblasti mírového eh, procesu a jaká je dobrá praxe a co můžeme se naučit. S komisařem Halem a s paní Vasiliu jsme dělali panel na vysoké úrovni, byli tam zástupci Evropské unie a hovořilo se o tom, jak sport dá dohromady lidi z různě, mladé lidi, děti z různých komunit a jak pomáhá eh, k nastolování nebo budování míru. Takže eh, fakt je, že eh, dáváme najevo to, co děláme, ale souhlasím s vámi, že musíme dělat daleko víc, protože když se e, zeptáte v Irsku, co to je IFI, tak všichni si myslí, že to je iniciativa Spojených států a nikomu nevystane na mysli Evropská unie. Takže Evropská unie ve všech projektech, které financujeme přes IFI, e, musíme být e, viditelní. A teď eh, to schrom, eh, ta asociace nebo to, to schromáždění poslanců Evropského parlamentu. Eh, já si nemyslím, že by to bylo tak, že by se poslanci neúčastnili návštěvy pana Barosa do Irska Eh, umyslně. To totiž bylo rozhodnutí na poslední chvíli. On se rozhodnul tam přistát, když se vracel ze Spojených států, takže to bylo rozhodnutí na poslední chvíli a nebylo možné to zorganizovat. Každopádně ale to beru na vědomí a budu informovat člena pracovní, předsedu pracovní skupiny pro Severní Irsko a e, řeknu mu, aby uvážil možnost zapojit e, evropské poslance do práce této pracovní skupiny. A dále byrokracie a e, dlouhá doba, než se uskuteční programy. Podle našeho názoru ty programy jdou dost dobře, protože údaje, i pokud jde o čerpání, jsou v rámci nebo plní své cíle, odpovídají cílům. Jsou to každopádně velmi obtížné programy, nejsou v žádném případě snadné, takže my s tím pokrokem jsme spokojeni ale uvidíme s příslušnými orgány, jaké jsou problémy implementace. Zda je tu příliš velká byrokracie a jak je to možné v rámci mírového programu eh, zefektivnit. A pokud jde o budoucnost obou nástrojů, tak eh, diskuse se uskuteční v trochu odlišném kontextu. Napřed se podíváme na IFI, který platí jenom do letošního roku, protože v evropském rozpočtu je položka pro tento fond jenom do letošního roku. E, uváží se e, další možné příspěvky do tohoto fondu v rámci stávající finanční perspektivy, to znamená v letech 2010 až 12 a 13. Spojené státy mají zájem pokračovat s tímto nástrojem nebo s těmito nástroji. Eh, definitivní rozhodnutí ještě nebylo přijato. Ve Spojených státech se o tom eh, nebo bylo to pozdrženo volbami ve eh, Spojených státech ale vidíme že i e, tedy ze signálů ve Spojených státech i v Evropské unii, že tyto fondy by mohly pokračovat. My na jedné straně musíme najít peníze, které v rozpočtu jsou v rámci stávajících finančních perspektiv a rovněž vytvořit regulační rámec, o kterém se bude jednat zde i potom v radě, než to pokračování eh, může eh, vzniknout. Eh, potom dále takzvaný Peace Tree, je jiná věc, než je mírový program. O tom se rozhodovalo v rámci globálního rozhodování o finančních perspektivách. Hovořilo se o částkách, které budou věnovány na politiku soudržnosti v rámci tedy tohoto rozpočtu a dále i pro ten takzvaný Peace for eh, v rámci politiky soudržnosti. Doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky. Děkuji vám a můžeme, eh, až budeme hovořit o územní spolupráci, dále hovořit o eh, těchto programech. Takže vám, paní Linda Mans, velmi děkuji a pan Nicholson, velmi stručně ještě vítám, co říkala paní eh, Lindemans a musím říci, že máte pravdu, já ten eh, já sleduji ten proces velmi eh, podrobně, když se, eh, jsou, jsou dobré zprávy, když se něco podaří. Ale chci říci, že nechoďte tam do Belfastu, kam chcete jít. Eh, nehovořte jenom s poslanci, hovořte i s jinými lidmi. Já mám adresy a jména lidí a organizací, které mají obrovské potíže, když chtějí eh, podporu já si myslím, že je potřeba udělat eh, průběžné hodnocení toho, jak funguje task force. Eh, a to, o to vás žádám. O to žádám komisi, aby se podívala, jaká je možnost. Eh, myslím, chci, bylo by dobré, kdyby se za, jako zabudovala nebo kdyby se udělalo hodnocení, průběžné hodnocení, které by třeba zjistilo, že nepotřebujeme už tu pracovní skupinu tak, jak je teď, abychom zjistili, že potřebujeme třeba nezávislou eh, skupinu. A jenom o tohleto vás žádám. Nejde jenom o zapojení eh, evropských eh, poslanců. Nechci být ošklivý na komisi, ale fakt je, že Evropská E, komise s námi moc nespolupracuje, kdežto lidé se obracejí na své poslance i na poslance Evropského parlamentu. Takže my víme, co se tam děje a e, samozřejmě udělali se chyby, ale každý dělá chyby. Takže e, vyřešme je a pracujme na tom společně. Děkuji, my to bereme velmi vážně, budeme hovořit s komisí o tom, jak tedy toto vyřešit, jak se k této výzvě postavit. A teď chci říci, že eh, bod číslo 9 je zrušen, protože pan Karona není přítomen, takže ukončíme dnešní dopolední schůzi a odpoledne začneme hlasováním. Hlasování bude zdlouhavé a obtížné, takže vyzývám i kolegy, kteří tady nejsou, aby přišli, abychom měli eh, kvórum pro hlasování. Takže nashledanou ve tři hodiny.